Good afternoon, Dobré odpoledne, vážení kolegové. Začínáme odpolední část naší schůze. Eh, měli bychom mít výměnu názoru Matásem Matášem Měli bychom eh, dnes diskutovat eh, o několika aspektech nařízení 539 01 který definuje společné seznamy států, jejichž občané jsou eh, zproštěni vízové povinnosti, pokud si přejí cestovat do šengenské oblasti a těch zemí, eh, jejichž občané to vízum potřebují. Víme, že v několika posledních měsících bylo přijato několik zpráv, které se této problematiky dotýkají, takže pan Rite určitě o tom také bude hovořit. Já bych mu chtěl dát minus asi na eh, slovo asi na 15 minut a potom otevřeme diskuzi. Takže prosím, eh, my se těšíme na vaši prezentaci a potom zahájíme diskuzi. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, eh, vážení poslanci. Já jsem byl informován o tom, že vám jde o v tom novém volebním období o to, abych pokryl všechny základní aspekty té externí eh, naší politiky vízové. Ale jak jste říkal, tak já eh, se hlavně zaměřím na ty zprávy, které byly nedávno přijaty komisí a které se týkají například mechanismu reciprocity. To je určitě předmětem velkého zájmu. A také vás budu informovat o probíhajících jednání, která eh, s tím souvisejí. Nejprve tedy řeknu něco o té vzájemnosti nebo reciprocitě, potom si pohovořit o té politice bezvízového styku se 17 státy a potom, jak to vypadá s eh, jednání s Peru a Kolumbií. Potom vám eh, ještě poskytnu aktuální informace o usnadnění vízového styku, poslední vývoj Tunisko, Alžírsko, Bělorusko. A potom na úplný závěr řeknu, jak na tom jsme eh, eh, ohledně liberalizace vízového styku s našimi bezprostředními sousedy, jako je jsou státy západního Balkánu, Ukrajina, Rusko, Turecko, tak abyste měli trošku představu předem, eh, o čem budu ve své prezentaci hovořit. Co se týče vízové politiky, tak eh, k tomu asi stačí jedna věta. Vízová politika je nesmírně důležitá, protože může zajistit to, že budeme mít eh, přetažlivou mobilitu směrem k Evropské unii. A také díky tomu můžeme zajistit, aby Eh, všichni naši občané měli ehm, odpovídající přijetí, když cestují do zahraničí. Také to má vliv na naši hospodářskou politiku a já si myslím, že vízová politika bude v budoucnosti s eh, čím dál důležitější. Já se samozřejmě těším na diskuse s vámi o těchto návrzích. Například eh, přepracování vízového kodexu Jde například eh, o to, že by, že by vznikl nový typ eh, eh, víza. A těším se na spolupráci s panem Ochtefe a s panem López Aguilarem, kteří to budou mít na starosti. A nejprve tedy reciprocita. My eh, v komisi jsme proto, abychom měli revidovaný naší mechanismus na zajištění reciprocity mezi Evropskou unii a dalšími státy, aby tady také se uplatňovalo více solidarity v tom provádění té společné vízové politiky. A to je na základě požadavků, které vzešly od vás, také z tohoto výboru. Ta e, finální podoba tohoto mechanismu, jak asi víte, nebyla úplně v souladu s právními názory. Byli jsme kvůli tomu také u soudu. Dokud ten eh, soudní případ není uzavřen, tak my budeme eh, přesně podle písmena zákona provádět ty právní nástroje, které byly schváleny v Evropském, eh, v Evropské unii parlamentem a radou. Ten nový mechanismus reciprocity vstoupil v platnost v lednu tohoto roku a pět členských států Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Polsko a Rumunsko oznámili případy nereciprocity s pěti sta- třetími státy, se kterými bezvízový styk e, byl to Brunei, Austrálie, Kanada, Japonsko a Spojené státy. A my jsme měli několik možností z těch, které jste nám poskytli. Jedno z nich například eh, byla přerušení bezvízového styku. Druhá možnost eh, spočívala v tom, že přeložíme zprávu o té situaci a to při vědomí toho, že ta zpráva by nutně asi nebyla uspokojivá, protože na konci nás čeká gilotina, tedy že se dostaneme do situace, kdy budeme muset tak jako tak přerušit eh, bezvízový styk pro eh, občany té či oné země. Takže jsme se nakonec rozhodli pro to, že jsme zvolili přístup zaměřený na výsledky ve vztahu k těmto třetím zemím. Snažili jsme se, e, aby se konaly pravidelné na trojstranná jednání, tedy se členskými státy, s tou zemí, se kterou mám bezvízový styk a potom s zástupci Evropské komise, aby tedy nakonec nemusela ta gilotina spuštěna. A Eh, všechny ty třetí eh, země na to přistoupily a zúčastnili se tohoto eh, trojstraného jednání. Myslím, že to bylo produktivní. To první takové jednání se konalo v květnu s těmi různými státy. Tento proces trval až do července a my jsme zjistili, že je to také o tom, jak pochopit ty vzájemné nebo respektivní procesy. A že tady patře, panuje potřeba si vyjasnit určité věci. A to jak na straně těch třetích zemí, také na straně členských států. Další kolo těchto trojstranných jednání bude pokračovat ještě do konce tohoto roku. Myslím, že eh, tyto schůzky tedy sloužily také k tomu, že si všichni uvědomili, Eh, o co jde. A my jsme předložili potom zprávu o výsledcích. Ta první zpráva nedoporučuje eh, přechodné přerušení bezvízového styku, jak už bylo řečeno. A bylo také evidentní, že žádný z těch členských států, který oznámil ty případy nereciprocity, eh, o to ani nežádali, aby došlo k tomu přerušení bezvýzového styku. Eh, na začátku roku 2015 bude muset být složena druhá zpráva, zase tam budeme muset zvolit eh, první nebo druhou možnost. A někdy v průběhu roku 2015 bychom Eh, asi eh, definitivně měli dospět k okamžiku, kdy se budou muset rozhodnout buď pro jedno nebo pro druhé. A samozřejmě na to, rád zodpovím jakékoliv otázky, které s tím budou souviset. A co se týče teď eh, jednání o bezvýzovém styku ze 17 státy, tak my jsme radě loni eh, v červenci předložili doporučení, které eh, by mělo vést k zahájení těchto rozhovorů se 17 státy. Tehdy tam ještě na tom seznamu eh, nebylo ani Peru, ani Kolumbie. Rada to před několika týdny schválila. To bylo teď v říjnu. Obsah těch eh, dohod eh, bude totožný. My jsme se tady rozhodli ta jednání rozdělit na tři skupiny. Jedna skupina eh, obsahuje Spojené arabské emiráty, to je jednání, které probíhá právě teď, i dnes. Druhá skupina je z pěti karabský, karibskými státy, tam ta jednání bude pokračovat příští středu a potom 19. listopadu Eh, mají eh, eh, být zahájena také jednání s tichomorskými státy. Přestože se to projednává takto v těchto skupinách, tak výsledkem budou dohody s jednotlivými těmi státy, protože každý stát má nějaké specifické potřeby a podmínky, ale vzhledem k tomu, že ten obsah a struktura těch dohod eh, jsou dobře známy a totožné, tak eh, by eh, podle nás bylo dobře to takto rozdělit. V těch dohodách budou ustanovení o přerušení a ukončení těchto dohod, pokud dojdeme k závěru, že ta, ten daný stát nerespektuje zásadu reciprocity, anebo pokud nastanou nějaké problémy v oblasti migrace nebo bezpečnosti. Podobně jako u předchozích podobných dohodách, o dohod tedy o bezvízovém styku bychom měli také dodržovat ty ústavní mantinely v těch státech s tím, že by už mohlo dojít k dočasné aplikaci takové Mm, takového styku v okamžiku podpisu, ale do toho bychom museli zapojit také Evropský parlament předtím, než by něco takového mohlo začít eh, fungovat. Pro mě je například eh, jasné, že vzhledem k tomu, že musíte vyslovit souhlas takovou dohodu, tak eh, i když by to byla nějaká dočasná platnost, tak bychom vás do toho museli nějak zapojit. Takže optimisticky řečeno, u těch 17 států, kterých se to týká, by občané těch zemí a evropští občané, kteří tam budou cestovat v roce 2015, už nemuseli eh, potřebovat výzum. Před týdnem jsme také přijali eh, zprávy a hodnocení eh, týkající se Peru a Kolumbie, což byly státy, které k těm jednáním byly přidány později. A my jsme slíbili, že co nejdříve eh, k tomu budeme prezentovat zprávu. Ten náš slib jsme také dodrželi. Podařilo se to všechno ještě schválit na posledním týdnu práce té staré komise. pokud jste se s tím seznámili, tak vidíte, že to hodnocení je kladné a že je možné zahájit eh, jednání o dohodě o vizuálním styku, jak s Peru, tak s Kolumbií. Myslím, že budeme mít příležitost o tom eh, diskutovat také tady s vámi na výboru. Já se na to moc těším. O těch zprávách se bude diskutovat také na radě. A pokud se ukáže, že členské státy souhlasí s tím kladným hodnocením, tak eh, bychom eh, měli začít vyjednávat eh, o těchto věcech. Měli bychom co nejdříve tedy ta jednání zahájit a pokud budeme mít schválení, tak eh, bychom eh, také v roce 2015 mohli eh, definitivně tyto dohody z Peru s Kolumbií schválit. A potom bychom museli řešit stejné otázky, o kterých tady byla řeč před okamžikem, tedy o tom okamžité platnosti. než dojde k plné ratifikaci. To uh, se bude vyžadovat uh, další už reflexy a změny. Už mi lidé říkají, že budeme muset znovu zvážit revizi nařízení 539. Možná, že budete chtít vědět, jak na tom jsme my jsme udělali eh, revizi už v roce 2014. Měli bychom tady nejprve finalizovat jednání s těmi 17 táty a Peru z Kolumbii, ale je evidentní, že v určitém okamžiku v roce 2015 budeme muset eh, předložit nějaký nový legislativní návrh, který bude souviset se změnou nařízení 539. Tento nový návrh by měl zohlednit ten revidovaný seznam kritérií, která byla dodána. Nezákonná migrace, reciprocita, bezpečnost, koherence vnějších vztahů, ekonomická výhodnost, tedy obchod, cestovní ruch, lidská práva a základní svobody. Takže možná, že to bude o něco obtížnější. A i já se těším na tu příští práci, která s tím bude souviset. Tolik tedy mohu eh, říci o, té, o tom usnadnění vízového styku. Určitě víte, že tyto dohody mají vstoupit platnost s Arménií a Azerbajdžánem. A podobná dohoda také 4. prosince má vstoupit platnost s katolickými ostrovy. My jsme dostali eh, vyjednávací pokyny k eh, jednání s Marokem. Je nějaký problém s francouzským tlumočením? Yeah, we know you can speak every no, language no, no, I sun, speak three, unfortunately. Přeskočili kanály eh, tlumočnické, ale už je to vyřešeno. Byli jsme zrovna u Maroka. A máme teď vyjednávat eh, s Marokem. Eh, já jsem se na to těšil, mělo to být červnu, to jsem zrovna začal. Nové působení, ale tehdy vypukla ta rajčatová krize což eh, vedlo k tomu, že marocká strana ta jednání zrušila. My jsme se dohodli na nových jednáních, která, by se měla, eh, která se měla konat 20. října. I to bylo zrušeno, ale teď eh, se společně s kolegy snažíme zjistit, jaké jsou pro to důvody a jak na to budeme reagovat, protože nám přijde, že to vypadá na neochotu Maroka diskutovat o rádmisní dohodě a usnadnění vízového styku. Rada ještě pořád eh, uvažuje nad eh, tím, jak postupovat v případě Tuniska, ale my doufáme, že eh, ty pokyny k tomu dostaneme, že budeme moci zahájit jednání v roce 2015 paralelně s jednání o readmisi. Jednání eh, už byla formálně zahájena také s Běloruskem. Eh, proběhlo technické kolo, které se konalo v červnu v Minsku. Je to eh, relativně konstruktivní Přestože samozřejmě jsou velké eh, na rozdíly v názorech na budoucí podobu těch ustanovení. To další kolo by se mělo konat v Bruselu ještě před koncem tohoto roku. Pokud ne, tak na začátku příštího. A úplně nakonec, tím se přece se dostávám ke konci, několik slov o našich bezprostředních sousedech. Tady v těchto státech je naše vízová politika velmi silným nástrojem, která má vliv na utváření našich vztahů. Dialogy o liberalizaci vízového styku mohou eh, vypadat na první pohled velmi technicky, ale ve skutečnosti, zejména to tom našem bezprostředním sousedství, to může mít eh, obrovský politický dopad. Jako někdo, kdo se podílel na těch posledních rozhovorech o rozšíření. V určitém kontextu jsou tyto dialogy o vízech a ta kritéria. Odpovídají některým z těch věcí, které jsme dělali v rámci procesu rozšiřování. A také to používají naše sousedé proto, aby Eh, zmodernizovali svou veřejnou zprávu, takže je to vnímáno jako velmi užitečná transformace systému veřejné zprávy, soudnictví, korupce, kontroly vnější hranice a tak dále. Myslím také, eh, že jsme tím prospěli situace na Balkáně. Pomohli jsme jim eh, udělat pokrok v klíčových sektorech, například v Moldavsku. Co se týče Ukrajiny, eh, dialog a vízové liberalizace byl jedním z nejviditelnějších výsledků v posledních měsících, eh, když jsme komunikovali s těmi novými úřady a mm, nabízí to také velmi výraznou páku pro i našeho vlivu na Ukrajině. A ve vztahu k Turecku asi bych měl říci, že došlo k plné ratifikaci readmisní dohody a dialog o vízech je jeden z těch významných faktorů, kterým lze měřit vztah Evropské unii. O tom máme jasné signály turecké strany. A poté na druhé straně spektra se nachází Rusko. A tady došlo k zastavení dialogu o vízech. To také byla jedna z nejvíce viditelných, jedna z nejvíce viditelných výsledků po přijetí těch sankcí po okupaci Krymu. A je to také velmi silný nástroj. Asi jsem mluvil příliš dlouho, pane předsedo, ale snažil jsem se ukázat, jaké mocné nástroje mm, jako Evropská unie máme eh, v podobě vízové politiky a jak je také důležité, abychom na tom spolupracovali s vámi, aby ty nástroje eh, byly efektivně používány i v budoucnosti. Thank you for you. Děkuji vám velice za vaši prezentaci a vaši otevřenost. jste Někteří přišli po začátku vystoupení, takže jenom to schrnu, že v článku 218 eh, má být parlament přímo informován o všech fázích jednání, to je pravidlo. A, takže první přihlášený je pan Diaz, zpravodaj eh, k nařízení 539 a Eh, takže řeč o reciprocitě a mechanismu pozastavení bezvízového styku, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji v druhé, za druhé tedy děkuji panu generálnímu řediteli, který přestože do funkce nastoupil teprve před krátkou dobou, nám již dokázal, jak je zapálený. Ehm, chtěl bych velice srdečně poděkovat Evropské komisi, která ehm, přišla sem do výboru Libe, aby nás informovala o obecné situaci v oblasti vízové politiky a případů nereciprocity se třetími zeměmi v rámci obecné vízové politiky. Děkuji především generálnímu řediteli, který nás se seznámil se studií o dopadech v případě eh, vízo, bezvízového styku s Kolumbií a Peru. Eh, dodržení tohoto dočasného závazku, náročného závazku, tomu já eh, věnuji velikou pozornost, zvlášť mi to leží na srdci, je to důležité a umožní eh, to přistoupit přímo k eh, uzavření příslušných dohod. Jakožto zpravodaj pro eh, nařízení 589 lomeno 2001 539. Um, otázka Eh, absence reciprocity s eh, třetími zeměmi je právě z nejproblematičtějších otázek při projednávání této revize. Já jsem se právě hodně poučil eh, právě z těchto jednání i tehdy, kdy spolu nesouhlasíme. Prostě bylo potřeba posílit evropskou vízovou politiku a především eh, obhajovat solidaritu v zacházení, eh, to znamená, aby se to týkalo všech občanů, všech členských zemí. A říkali jsme si, že je potřeba vytvořit efektivnější mechanismus a po třech letech jednání, čeho jsme dosáhli. Mohu říci, že v parlamentu pro, proběhla mimořádně dlouhá ostrá diskuse, ale bohužel okamžitě po té, co dohoda vstoupila v platnost, tak komise vypověděla e, tuto e, dohodu, nebo lépe řečeno ji dala k soudnímu dvoru a my teď čekáme, až soudní dvůr rozhodne. E, co se týče politického hodnocení, když komise soud prohraje, odvolá se politické hodnocení, když komise nesouhlasí s parlamentem a radou, tak to taky dá k soudu. A e, žádá tedy záporné politické hodnocení. Takže když dovolíte, pane generální řediteli, já využiju tyto příležitosti, abych e, znovu tedy požádal Evropskou komisi, aby stáhla Eh, svoji, eh, svoje podání k Soudnímu dvoru Evropské unie. Za předpokladu, že komise moji žádost odmítne, tak by mě moc zajímalo, jak chce postupovat v případě, že soud zruší, a to si tedy nepřeju, ale zruší články, které se týkají reciprocity. Vysvětlení, které jste nám, pane generální řediteli, poskytl, mi nepřipadají dostatečná. Vy jste řekl, že pokud to nebude stači, stačit, budeme to dál aplikovat. Jak po analýze jednotlivých zpráv mohu prohlásit, že jednotlivé případy absence reciprocity se třetími zeměmi, o kterých jsme jednali, dokazují, že je potřeba posílit mechanismy figurující v zrevidovaném nařízení 539. A nyní několik pozitivních poznámek, když dovolíte. Za prvé, co se týče studií dopadu. A liberalizace vízového styku s Kolumbií a z Peru. Všichni kolegové z minulého legislativního období a konkrétně eh, ty kolego Fernando López Aguilar, pro všechny tyto kolegy to představovalo velkou naději. Pro Evropský parlament je to velice citlivá otázka a je to velmi důležité. A to pro všechny politické frakce. Proto, pane generální řediteli, připomínám, že moc děkuji komisi za odvedenou práci. V Kolumbii, Kolumbie i Peru splňují všechny požadavky, eh, bezpečnost, lidská práva, eh, eh, regionalita, reciprocita a tak dále. A to všechno se odráží ve velice přesné a pozitivní zprávě. Co to tedy znamená? Znamená to, že reciprocita bude výhodná pro všechny zúčastněné strany. Nikdo na tom neprodělá, nikdo nebude znevýhodněn a proto bych chtěl požádat komisi, po té, co jsem hovořil s panem Reuterem, co jsme hovořili s vámi, aby po, postupovala dál a aby byla zahájena bilaterální jednání na základě eh, výsledků a postupů s ostatními zeměmi a tak, abychom co nejdříve mohli završit a podepsat příslušné dohody. Tolik z mé strany. Děkuji vám. A další, pan Aguilar, prosím. Thank you, Chair. I think this is a privilege, okay? Pane předsedo, toto je, myslím, výborná příležitost ocenit a poděkovat eh, za prezentaci, kterou tady zástupce komise přednesl, pan Rutem, ale také je to příležitost lépe se in, seznámit s některými detaily té obecné evropské e, vizové politiky, aby to bylo, jaksi, aby spíš než prohlášení to bylo naplněno obsahem. Co se týče eh, reciprocity a ustanovení o pozastavení bezvízového styku, oba ty pojmy jsou nebo to nejsou synonyma eh, ustanovení o reciprocitě a ustanovení o pozastavení bezvízového styku. Takže jaká je praktická implementace ustanovení o pozastavení a, a jaké jsou zkušenosti s tímto postupem a zda došlo k porušení reciprocity, které by stálo za řeč. Zvláště co se týče vývoje v oblasti mezinárodního práva, které jaksi dává prostor k vynechávání reciprocity za určitých podmínek. A kromě toho vy jste zmínil, že technické aspekty závazku jednání o dohodě za Evropskou unii s třetími stranami v oblasti vízové politiky, společné vízové politiky, má politické dopady. A mě by zajímalo, zda během jednání třeba s Běloruskem k něčemu došlo. Vy jste zmínil Arménii a jiné země, které nejsou eh, samozřejmě e, podobného typu jako členské státy Evropské unie, ale jsou členy Rady Evropy, což není případ Běloruska a má to závažné důvody. Takže e, zahájení jednání s Běloruskem musí mít nějaké politické dopady. A za třetí navážu na to také, co říkal e, pan kolega ohledně Kolumbie a Peru. Když se podíváme na detaily toho hodnocení, včera kolumbijský prezident navštívil výbor AFED a velice explicitně se vyjádřil ohledně tohoto významného kroku kupředu pro Kolumbii a Peru a sice to poskytnutí eh, bezvízového styku, že skutečně do toho vkládají velké očekávání, takže by mě zajímalo více podrobností na toto téma. Děkuji. Paní Veržia, prosím. Děkuji. Pane generální řediteli, za tuto prezentaci která je velmi konzistentní ohledně jednotlivých dohod. Já jsem nečetla podrobně jednotlivé dokumenty, za prvé nám nebyly předány příliš dávno a ještě nedávno jsem byla v Tunisku, takže k tomu se ještě vrátím, když pak dovolíte. Když se podíváme na zprávu ohledně implementace nereciprocity, mě tady zaujalo, že se to týká hlavně Bulharska a Rumunska. A mám tak trochu dojem, a ráda bych, abyste mi to potvrdil nebo vyvrátil, že to trochu souvisí s vnitropolitickou politikou vůči Bulharsku a Rumunsku a neochotě Evropské unie otevřít své hranice Bulhorsku a Rumunsku v rámci šengenského prostoru. Zdá se mi, že tu je celá řada paralel v tomto směru. Co se týče nových dohod, vy jste zdůraznil důležitost vízových politik. Já se hodně zajímám o evropskou politiku sousedství a jižní partnerství, tak bych řekla ano. Ale když si čteme ty dokumenty, a já říkám, četla jsem je rychle, tak přece jen mám pocit, že to má k partnerství daleko a že je to hodně jednostraně eh, koncipované, kde vidíme mnoho povinností na straně třetích zemí, ale už není tolik patrné z toho, co oni na tom získají moc bych se nedivila k e, postoji Maroka. Vy jste říkali, že je tam celá řada záminek pro pozastavení jednání. Když si čteme dokument o Turecku, tak je to podobné. Takže ve všech partnerských dohodách by normálně mělo být e, něco pro každou stranu, něco výhodného. Uh, a ty výhody pro Evropskou unii z pohledu readmisních dohod, to, to je z toho patrné, ale není vidět, co na tom vydělají třetí země, e, třeba na otázce mobility. Já nejlépe znám případ Tuniska a i v dohodě o mobilitě, to, v co mohou doufat Tunizané v oblasti mobility, bych řekla, že je hodně daleko od toho, co by tato země potřebovala za pomoc. Je to jedna z mála zemí, která prožila arabské jaro způsobem, že pokračovalo demokratickou transformací a je potřeba být velmi ostražití. Eh, mnoho mladých Tunizanů se zapojilo a my musíme Eh, se hodně snažit, aby tam bylo vzájemné porozumění a pochopení té věci z obou stran Středozemního moře. Thank you, Mrs. Vergia. No, děkuji, paní Večeho. Myslím si, že ještě pan Gabriel, který je stávajícím zpravodajem právě pro nařízení 539, eh, nebo paní zpravodajka, tady měla být, bohužel není přítomná, ale eh, možná se ještě objeví takže když tak potom bychom ji požádali o slovo, ale momentálně tedy není přítomna, bohužel. A já se také tedy přihlásím o slovo. Eh, trošku využiju svou pozici, protože jsem předseda. Už eh, se vrátím trošku k tomu, o čem jsme hovořili dnes. A možná řeknete, že to není relevantní k tomu, o čem jsme hovořili dopoledne, ale chci říct, že je té věc, na kterou se ptá celá řada poslanců. Je to situace ve Středomoří, zejména ta možnost vydávat víza z humanitárních důvodů. Už o tom komise uvažovalo? Mm, promýšleli jste to nějakým způsobem, jaké by byly parametry? Já si uvědomuji, že eh, se to netýká přímo k té diskusi, kterou vedeme teď, eh, ale chci se zeptat, zda je to něco, o čem uvažujete, zda byste třeba o tom dnes mohl pohovořit. Pokud máte chuť o tom eh, dnes diskutovat, tak budeme rádi, pokud ne, tak se k tomu můžeme vrátit někdy v budoucnu. A teď se chci zeptat, zda ještě někdo další chce položit dotaz, není tomu tak? Takže prosím, pane Ruete, máte slovo. Děkuji. Ještě pan Sogar se hlásil o slovo, já jsem vás neviděl, omlouvám se, říká pan předseda, prosím. Já se omlouvám, já jsem přišel později, protože jsem byl na jiné schůzi. Mám dotaz, který se týká nikoli pouze Rumunska Bulharská, Bulharska, ale také eh, Kypru a dalších zemí. V minulém měsíci komise přijala zprávu, ve které se hovoří o tom, že jsou stále ještě třetí země, eh, že, že jejich eh, občané že, že některé třetí země stále ještě vyžadují víza pro eh, členy těchto zemí a v této zprávě se tedy usnávala tato situace, ale zároveň se tam nehovořilo o tom, že by tedy USA, Kanada nebo Austrálie měly být nějakým způsobem postihováni, nebo se by to mělo mít nějaké um, dopady. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane Rue, to máte slovo. Děkuji za slovo. Pokusím se reagovat eh, na tyto dotazy. Doufám, že mé odpovědi budou uspokojivé. Za prvé, pane Dimiasi, děkuji vám za laskavá slova, která byla trošku opepřena, okořeněna určitou kritikou vůči komisi, ale ne, Mm, hovořili jste tedy o tom eh, podání k Evropskému soudnímu dvoru. Chci vám říct, jak tedy ta situace nyní vypadá. Eh, jednalo se o diskusi, která se vlastně vztahovala k tomuto nařízení. Jednali jsme o možnosti využívat eh, aktiv přenesené pravomoci a prováděcí akty, jednalo se tedy spíše o určitou diskusi o ústavních otázkách, abych tak řekl. A bohužel tato diskuse tedy musela probíhat v určitém prostředí nebo musela probíhat v určité atmosféře, já bych chtěl ale říci, že se jedná opravdu spíše o možnost nebo o debatu o využívání těchto dvou aktů. A vlastně toto nás spíše pohnalo až k tomu soudu. Nejednalo se o toto to skutečné meritum věci, spíše o tyto ústavní otázky. Co se týče mých zkušeností, Mm, myslím si, že když Evropský parlament a Evropská komise bojovali s radou kvůli nějakému právnímu základu, tak většinou tedy podle mých zkušeností je to tak, že Evropský soudní dvůr velice moudře rozhodne. Ehm, v minulosti buď řeknou, že se komise mílí, a že tedy potom tady máme tu eh, legislativu provést tak, jak je, anebo řekne, že komise má pravdu, ale v tom případě nám velice často eh, dali nějaký čas, abychom mohli tu legislativu změnit, abychom ji uvedli do souladu s tím, jak se na to dívá soud, jak eh, tedy, aby to bylo v souladu s, evropským, s evropskou legislativou. Takže jsme měli čas uvést to do pořádku. Čili když chci reagovat na váš dotaz, Samozřejmě tedy musíme eh, to také ponechat eh, komisi, novým komisařům, oni se tomu budou věnovat, ale eh, mohu vás tedy ujistit, že společně to zvládneme, ať už bude ten výstup Evropského soudního dvora jakýkoliv. Jak už jsem říkal v úvodu, budeme provádět přesně to, co zatím bylo rozhodnuto, dokud eh, eh, soudní dvůr nerozhodne jinak. No a pak, co se týče vašich kritických poznámek, tak bych vás chtěl ujistit eh, v tom, že v otázce Peru a Kolumbie budeme i nadále používat bilaterální diskuse, abychom se připravili na ta jednání, a tepr- až budeme čekat na tu chvíli, až získáme mandát k jednání. Takže je jasné, že budeme pracovat v tom smyslu, aby v té chvíli, kdy bude jasné, že už to bude ten vyjednavací mandát, aby pak ta jednání už probíhala hladce, aby byla splavná a aby také ty třetí země věděly, co mohou očekávat, eh, co od nich budeme žádat. Myslím si, že mm, to je dobrá praxe, eh, kterou jsme vždy používali. Pan López Aguilar, vy jste se ptal na evropskou společnou vízovou politiku. Já se tak průběžně učím, ale pokud, eh, pokud dobře vím, tak zatím ještě ten mechanismus pozastavení nebyl využit. O ten mechanismus pozastavení, o tu jeho aktivaci by musel požádat členský stát. Například eh, pokud eh, by tam došlo k nějakému eh, velkému přílivu nedovolených přistěhovalců, pokud by tam byly nějaké bezpečnostní obavy, poté by členský stát musel nás požádat o to, abychom aktivovali tento mechanismus pozastavení. K tomu zatím ještě nedošlo. V současnosti je to tak, že se tedy musí dodržovat ten, že se musí dodržovat ta zásada reciprocity. A tím vlastně už na, trošku reaguji na, na otázku pana Sogo. Co se týče toho mechanismu reciprocity, tak mám pocit, že tam je lhůta rok a půl nebo dva roky. To je lhůta, eh, během které máme přeskoumat situaci Eh, můžeme připravit nějakou zprávu o té situaci, můžeme žádat o změnu, anebo potom můžeme požádat o pozastavení eh, té, toho bezvízového styku s příslušnou zemí, která nedodržuje zásadu reciprocity. Myslím, teď mi říká kolega, že to má být od dubna 2016 ale doposud žádný členský stát nás nepožádal o to, abychom aktivovali tuto doložku o pozastavení. Nyní tedy pokračujeme v rozhovoru, pokračujeme v rozhovoru s těmito třetími zeměmi. Také si myslím, eh, že je zde lepší porozumění, jaké jsou ty vzájemné požadavky. A teď vlastně už reaguji na dotaz paní Viržie. Bulharsko, Rumunsko, a také Kypr, Polsko a Chorvatsko. To jsou tedy ty země, o které jde. Třetí země musí mít své vlastní právní požadavky, co se týče bezvízového styku. Teď probíhá určitý třístranný rozhovor a mm, díky němu také některé členské státy chápou, jaké tam jsou problémy, jaké tam jsou potíže. A tam e, ten hlavní problém je velký počet osob, které překračují dovolenou e, dobu pobytu v té zemi. To znamená, že oni tam přijedou s vízem, ale pak tam ještě zůstávají. E, někdy tam jsou také příliš taková přísná pravidla, která se týkají procent těchto lidí, kteří překračují tu mm, povolenou dobu pobytu. To znamená, že některé země mají určitou klauzuli, pokud do té e, země přijede větší počet než e, je nějaké procento lidí, kteří tam překročí tu stanovenou dobu pobytu, tak pak ta země může upustit od bezvízového styku. Um, jde tedy o to, že ti státní příslušníci těch zemí musí dodržovat povinnosti, musí dodržovat ty dohodnuté věci. A já sice chápu obavy, které vyjadřujete, které stojí za tou vaší otázkou, ale mohu říci, že ty diskuse, které vedeme s těmi třetími zeměmi na toto téma, jsou velice konkrétní. Dotaz na Středomoří. Ano, je to složitý problém, vyžadovalo by to dlouhou debatu. Snažíme se pro, mm, vlastně mm, Snažíme se propojit ty dohody o bezvízovém styku a usnadnění eh, styku eh, s dohodami o readmis, s dohodami, s readmisními dohodami. S Tureckem to bylo úspěšné, Turecko už ratifikovalo readmisní dohodu a teď eh, také se už vlastně dostáváme k dalšímu kroku dohody o zrušení vízové povinnosti, máme připravujeme novou zprávu, turecká strana to velice oceňuje, tyto kroky. Eh, chci říci, že to je velice obtížné, eh, zejména s Marokem. A budeme ještě muset eh, čekat na výsledek jednání s Tuniskem, uvidíme, jak to dopadne. Ale chci říci, že prostě musíme stále vést ty diskuse, ale musí to být eh, v kontextu obecnější politiky, určité politiky, která bude vlastně výhodná pro obě strany. To znamená, jak jste sami říkali, musí to být pro obě strany smysluplné vůbec se zapojit do těchto jednání. Musí tam vidět, eh, že z toho tedy budou také něco mít. Um, paní Mogariniová v rámci e SVČ se snaží také propojit eh, tato témata i s oblastí migrace, eh, rozvojové pomoci, vnějších vztahů. Já si myslím, že v určité fázi se to vlastně dostane i sem, mm, takže možná, až budete hovořit o takových věcech, tak možná byste mohli přizvat komisaře, kteří se to odpovídají. No a pak jste se ještě ptali na tu otázku udělování víz z humanitárních důvodů. Uh, to teď v současnosti hovoříme o šengenském vízu, které je na 90 dní. Teď se hovoří o určitých vízech, které by neudělovaly normálně členské státy. Jsou to víza pro dlouhodobý pobyt nebo pro dlouhodobější pobyt. V následujících dvou týdnech uspořádáme velkou konferenci o přemysťování a um, um, přemysťování osob. A, pardon, a o přesidlování osob, protože zde máme obrovský příliv eh, osob třeba ze Sýrie, z Jordánska, z Turecka, nebo respektive těto uprchlíci odchází do Turecka a tak dále. Takže budeme muset eh, se zamyslet na touto politikou. Musíme tuto, tento rozhovor vést s členskými státy o tom, jak, jaké mají, zda by mohly mm, ubytovat tyto eh, osoby, alespoň třeba dočasně, zda by mohly udělit určitá víza, protože ta situace se stále zhoršuje a myslím si, že ta situace v této oblasti je ještě horší než ta situace v Jižním středomoří. Eh, děkuji, říká předseda. Eh, děkuji za vaše dotazy a vím, že ten můj dotaz byl trošku mimo dnešní agendu, ale snažil jsem se to jaksi propašovat na pořad jednání. A paní Gabriela už je přítomná. Bohužel jste ne- neslyšela tu první část diskuse, ale jste pravodajkou. Vím, že jste zde nemohla být dříve, takže se chci zeptat, zda byste měla zájem položit alespoň krátký dotaz nebo um, učinit krátký komentář. A sekretariát mi zde říká něco o časovém harmonogramu dnešní schůze, eh, že už nemáme příliš času, eh, ale já mám pocit, že to nikdy prostě nemáme příliš času, takže i když nemáme dost času, tak přesto můžete alespoň stručně položit dotaz nebo komentář, protože jste zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo, a moc se omlouvám, že jsem tu nebyla na začátku, abych vyslechla prezentaci komise. Ano, chtěla bych se zastavit u zpráv komise, které byly uveřejněny a které se týkají eh, dohod o bezvízovém styku s Kolumbií a Peru. Chtěla bych tedy jenom na úvod říci, že se shoduji s komisí v tom, že došlo ke zlepšení, které se týkalo některých klíčových aspektů, jednak eh, důvěry v žadatele o víza z obou zemí, lidmi, to je důvěra, která je rostoucí, to je dobré znamení. Snížily se bezpečnostní hrozby, to je eh, pozitivní, ekonomický vývoj pozitivní a reciprocita, to je eh, klíčové a také pozitivní. Ale mám několik otázek. Za prvé, co se týče biometrických dat eh, a pasů. Říkáte, že bezpečnost cestovních dokladů je dostatečnost a že oba státy se chystají vyhlásit výběrové řízení během eh, druhého pololetí 2014 na produkci biometrických pasů. Eh, rok 2014 končí, tak se chci zeptat, jak postoupili a jestli opravdu do okamžiku, kdy ta dohoda vstoupí v platnost, budou připraveni pochopení. Dále otázka lidských práv. Ve zprávách je řečeno, že lidská práva a základní svobody jsou lépe chráněny a dodržovány než v minulosti, nicméně víme, že v této oblasti ještě potřebujeme nalézt nějaké záruky, tím spíš, že ve zprávě o Peru je řečeno, že vláda přijala plán týkající se let 2014 až 16, ale co bude po roce 2016 a v čem spočívají právě tyto garance které jsou zmíněny v obou zprávách. Třetí otázka se týká eh, ilegálního obchodu eh, s drogami. Eh, všichni se shodují na tom, že skupiny organizovaného zločinu zůstávají hrozbou pro bezpečnost Unie, především co se týče drogové scény a že by mohlo dojít k nárůstu případů pašování drog především z Kolumbie. Takže jaká konkrétní opatření tyto dvě země přijmou v této oblasti a zda má Evropská komise konkrétní konkrétní informace o strategii těchto dvou zemí v této oblasti. Tento problém je také úzce spojený s mou další otázkou a to se týká obchodování s lidmi. Bezvízový styk by mohl vést k nárůstu počtu obětí obchodování s lidmi jako levnou pracovní sílou nebo pro účely sexuálního zneužívání. Takže jaká opatření tyto oba dva státy budou přijímat proto, aby zamezili těmto jevům? A poslední moje otázka se týká týká readmisních dohod, aby nedošlo k nárůstu počtu ilegálních migrantů, eh, jste toho názoru, že uzavření readmisní dohody Unie s Peru by byla možná alternativa konkrétně zda už byla přijata nějaká op, uh, ustanovení na toto téma a jaké další etapy komise plánuje. Uh, ale každopádně bych chtěla moc poděkovat a poblahopřát komisi k těmto dvěma zprávám a chci zdůraznit, že některé aspekty zatím zůstávají nejasné a my potřebujeme konkrétní opatření a nikoli obecné sliby, protože potvrzuji ano, bezvízový styk pro Peru a Kolumbii ale jak to figuruje v zprávě se zesílenou spoluprací a to nejenom v oblasti readmise. Ano, děkuji. Paní Gabrielová, a opět máte slovo, pane Hrvete. Eh, ano, děkuji, paní poslankyně, děkuji za tento dotaz. Možná budu hovořit francouzsky. Možná, že bych měl na začátek eh, říct, že už jsme tady diskutovali o těch vztazích eh, s Kolumbií a s Peru. Možná, že eh, o podrobnostech, podrobnostech bychom se mohli vrátit na nějakém jiném zasedání. Já jsem to dneska nastínil velmi obecně a eh, myslím, že ještě v budoucnosti tady bude příležitost se k tomu vrátit. V každém případě já i moje oddělení jsme vám k dispozici, abychom vám poskytli Eh, dodatečné eh, informace bilaterálně. Ale obecně si myslím, že k těm pěti bodům, eh, které jste tady zmínila, tedy k těm biometrickým pasům, je možné říci, že ty základní parametry jsou již nastavené. Já vám teď nemohu říci pouze to, že ty Eh, aspoň to nám bylo řečeno, ty postupy již byly zahájeny. A pokud eh, se dohodneme na zahájení rozhovoru, tak během těch jednání potom budeme mít příležitost ověřit, jestli to skutečně je tak, jak eh, nám bylo řečeno a jestli je možné přikročit k liberalizaci vízového styku s těmito dvěma státy. A podobně to platí i u těch lidských práv. Tady je dobře mít tento eh, program na roky 2014-2016. A podobně to bylo u všech ostatních eh, dohod tohoto typu, kdy jsme se museli podívat na to, jak vypadá situace v oblasti lidských práv, pokud eh, tam někde jsou nějaké problémy, tak to bude mít své důsledky a musíme to sledovat eh, neustále. Co se týče obchodu s drogami a s eh, obchodování s lidmi, tak u těch drog hmm. předseda komise Juncker velmi moudře rozhodl, eh, že zodpovědnost za tuto oblast bude mít DG Home, Takže my se tím budeme zabývat, budeme velmi úzce spolupracovat eh, hm, zejména s kolbijskými úřady a podobně. Eh, to platí i pro obchodování s lidmi. I tady eh, budeme muset spolupracovat s našimi kolegy v Europolu a konzultovat s nimi, jaká opatření bude potřeba přijmout. Co se týče readmisní dohody, tady se plánuje v tom pokročit v roce 2015, ale samozřejmě o tom můžeme diskutovat. Možná, že by bylo asi dobře, abych vám na to odpověděl až někdy jinde, až na to budu lépe připraven než teď. Okay, you happy? happy. Ano, děkuji. Jste spokojená s odpovědí? Dobře. Pane Ruje, to velice vám děkuji za to, že jste mezi nás zavítal a také za prezentaci, kterou jste dnes měl. Já, si, eh, já jsem četla ten rozsudek, který se týkal Mauriciu a myslím si, že je velice důležité, aby tedy vaše instituce, váš orgán nás informoval, než abychom my se museli pídit o všech informacích. Vy jste hovořil o tom, že víza jsou velice mm, mocným nástrojem a také vidíte, že i Jednotliví členové se ptají, že měli spoustu dotazů na výzovou politiku. Ukazuje se, že to je i pro Evropský parlament je to velice důležité téma, takže myslím si, že tato schůzka byla pouze takovou jednou z mnoha, které nás ještě čekají, že nás čekají ještě mnoho plodných diskusí. Děkuji vám tedy za dnešní den. A myslím si, že i pro, tento, pro toto volební období eh, vízová politika bude velice důležitým tématem. Děkuji. Kolegyně, kolegové, dneska tedy naopak nemáme, ehm, máme dostatek času, jsme trošku před tím eh, rozvrhem, takže si uděláme přestávku. Takže až do půl páté bude přestávka a prosím v půl páté se uvidíme. colleagues, um, let's make a start and thank you for... Uh... Takže budeme pokračovat. Děkuji, že jsme se tady zase sešli. Pustme se do toho. Eh, dnes bychom tedy měli mít výměnu názorů o terorismu. Já si myslím, že bychom spíše měli mluvit o eh, protiteroristické strategii. Pak jsou tady uvedeni zahraniční bojovníci a také by tady měla být prezentována zpráva TSAT. To je velmi zajímavé. Myslím, že jsme pořád ještě na samém začátku našeho mandátu a určitě proběhne celá série takovýchto rozprav o bezpečnostních otázkách, o naší strategii a všichni víme, že se to dotýká eh, mnoha kompetencí, které jako výbor máme, ať už jsou legislativní nebo ne. A mohli bychom tedy eh, tady uspořádat eh, celou tu rozpravu kolem této bezpečnostní strategie. Možná, že by to mohlo být trochu neformální, tak abychom zúročili zkušenosti, které máme jako poslanci. A Ehm, samozřejmě toho budeme svědkem mnohem častěji a určitě se to projeví během našeho volebního období. Takže by bylo dobře ehm, na to myslet v té debatě, zaměřit se na to, máme na to hodně času a tak by tomu mělo být i nadále. Takže doufám, že to bude dostatečně příjemné a dostane se na všechny vaše otázky. Pojďme tedy se eh, začít. Já bych chtěl uvést eh, prvního řečníka, je to evropský protiteroristický koordinátor Žil Kirchhoff, potom je tady Rob Wainbright, eh, ředitel Europolu, pak tady máme Michel Konix, což je ředitelka Eurojustu, potom tady máme Mara, Maru Marinaki, ředitelka pro Eh, ředitelka jednoho oddělení z eh, Evropské služby pro vnější činnost, potom je tady Claudio Calzerano, předseda eh, pracovní skupiny pro terorismus na radě a potom je tady Luigi Soreka, ředitel pro interní bezpečnost na DG Home z Evropské komisi. Já bych chtěl každému z nich dát 10 na 15 minut, ale oni mě každý požadují o trochu jiné množství času, ne každý, na každého se dostane plné míře. Asi eh, je, to můžeme nechat na nich. Já si myslím, že by bylo vhodné nechat eh, nějaký čas na tu diskusi. Takže nejprve dám slovo panu Karchovovi, který je protiteroristickým koordinátorem. Dám mu slovo na 15 minut a samozřejmě v té debatě se budete moci vrátit určitě k těm důležitým otázkám, takže nemějte pocit, že je jediný čas, který tady máte. Takže, pane Krchové, mm, teď je řada na vás a na vaše prezentaci a pak budeme pokračovat s těmi ostatními. Děkuji vám. Dobré odpoledne, vážení poslanci, členové výboru Libe. Já bych chtěl eh, eh hovořit o třech eh, aspektech těch bezpečnostních hrozbách, potom o naší reakci a potom velmi eh, telegraficky bych se chtěl zmínit o některých výzvách. Nejprve ty hrozby spojené s Al-Qaidou. To jádro Al-Qaide teď bylo hodně narušeno. Takže je možné, že ta situace vyvíjet eh, různým způsobem. Zaznamenali už jsme mm, šíření různých eh, od eh, noží na arabském polostrově, například také v Sahelu, Al-Shabaab, na rohu Afriky, a jsou to různé skupiny, které se hlásí. Al-Qaidě, Al-Salakšaria, to eh, je mm, ve státech od Maroka po Jemen, Boko Haram, také bych mohl jmenovat, ale je jich samozřejmě mnohem více. Další eh, Další eh, otázka souvisí s přítomností těch zahraničních bojovníků. Tento jev už se tady vyskytl v Somálsku, v Jemenu, v Afganistánu, ale nikdy jsme s tím nebyli konfrontováni do takové míry. Moje osobní hodnocení je to, že teď je tady asi tři tisíce Evropanů, kteří takto působí. Proč tomu tak je, je to asi eh, to, že tady je poměrně snadný, snadný přístup do Sýrie, do Iráku, z Turecka. Není to drahé, Internet v tom hraje také důležitou roli, k tomu se ještě dostanu. A někteří dokonce eh, hovoří o tom, že ty přírodní podmínky kolem Alepa jsou podobné těm, které jsou v Evropě, že, se to, eh, <clears throat> že to není jako v Mali nebo někde v Afghánistánu, kde to je odlišné. Proč je to eh, znepokojující, na tom se asi všichni zhodneme. Eh, Tito eh, rádoby džihadisté eh, dostávají vojenské školení, používání zbraní, eh, jsou jim vymývány mozky tou salafistickou extremistickou ideologií, vzniká jakási obrovská síť spolubojovníků na celém arabském polostrově. A co je také znepokojící, je to, že se zvyšuje jejich odolnost vůči násilí také vznikla nová teroristická organizace Daesh, nebo IS, Islámský stát. A abych teď citoval eh, údaje Johna Brennera, eh, Lucio CIA, tak tady mají k dispozici asi 30 tisíc bojovníků, kontrolují značné části Syrie a Iráku, mají obrovské zdroje díky pašování ropy, vydírání organizovanému zločinu, výkupnému za unesené e, eh, osoby a také eh, se chovají velmi násilně. Já bych se mohl zmínit eh, velmi stručně o pěti faktorech, které to mohou eh, tuto hrozbu ještě zhoršovat. Jednak je to důsledek vojenského útoku v Syrii a v Iráku. Je možné, že to povede ke snaze o odvetu tady v Evropě nebo proti evropským zájmům v zahraničí. A už jsme co zaznamenali tím, že došlo k zabití francouzských rukojmí v Nigérii. A tato organizace také jasně dala najevo, že se bude snažit o odplatu. Pardon, nebylo to v Nigerii, ale v Alžírsku. Teď mm, si musíme také uvědomit, že ti zahraniční bojovníci, kteří bojují v Syrii a v Iráku, se jednou budou chtít vrátit eh, také domů a to bude mít své důsledky. Pokud na to nedáme pozor, že by to mohlo vést k radikalizaci, možná, že by mohla, mohly vzniknout odnože těchto organizací tady v Evropě a možno by dojít také k tomu, že se připojí k extrémnějším skupinám. Bude to k vedlejším ztrátám. Já vím, že koalice se snaží to redukovat na minimum, ale pokud eh, nebudeme, eh, nebudeme jasně formulaci, tak by mohlo dojít ke svržení Asada. Dochází také ke změně té situace. Eh, je tady určitě soutěžení mezi al a Daeshem, mezi dvěma muži, Al-Zahirem a al Bagdádym. A to také má dopad na mezinárodní džihadism. Dochází k tomu, že některé skupiny eh, začínají eh, hlásit eh, se k ISAL. Ehm, možná by také mohl vzniknout kalifát Nigerii, ale týká se to i Filipín, Pakistánu. Tyto jevy se tedy množí postupně v různých částech světa, například Boko Haram také vyhlašují jakýsi kalifát nebo emirát v severním, severní Nigerii. Uvnitř Sýrie, a to jste možná viděli ve zprávách, je celá řada pod odnoží toho, té al qaidi která se skládá z bojovníků, kteří se vracejí z Afghánistánu a také z Pakistánu, mají hodně zkušeností. A Eh, také eh, z Jemenu. A je výhodné také, že to jsou eh, osoby s evropským pasem, což umožňuje cestovat a mm, působit tady na západě. Další faktor, a nemám eh, hodně času, abych se pouštěl do podrobností, tak je to také hrozba související s tím, že se násobí počet těch takzvaných zhroucených států. To, eh, například, tím ano myslet například Libii. A potom ještě dva další faktory, které podle mě si zasluhují diskuzi. Je to oslabení bezpečnostního aparátu arabských států ve kterých proběhlo tzv. arabské jaro. Došlo tady k mm, narušení toho aparátu z dobrých důvodů, bylo to chápáno jako represivní složky, ale nedošlo k e, rychlému znovuobnovení akceschopnosti těchto bezpečnostních složek na základě dodržování lidských, práv, lidských práv a to je také další hrozba. Potom je to zrůstající napětí mezi sunity a šíty, což by mohlo vést k si válce uvnitř islámu a k tomu eh, zvýšenému soutěžení mezi Iránem a Saudskou Arábií. Takže v tomto kontextu, eh, co se změnilo za ty poslední dva roky? Eh, odvedli jsme hodně práce, a to jak tady doma, tak i venku. Já teď o tom slušně porefenuji v rámci Evropské unie, která má 28 členů je tady jedna skupina eh, členských států, které jsou eh, nejvíce dotčeny tímto jevem těch zahraničních bojovníků. A Evropská rada teď také nedávno se na nás obrátila, abychom urychlili naši práci. To také urychlilo to nedávné setkání v New Yorku eh, po zasedání Rady bezpečnosti OSN, kdy byly přijaty, přijaty rezoluce nové, které s tím souvisejí. A před rokem, v květnu 2013, Rada ministrů spravedlnosti a vnitra přijala strategii, která měla řešit ten problém s těmi zahraničními bojovníky. Tam bylo navrženo 22 opatření. A, těch, a té se týkaly následujících pěti hlavních os. Jednak je to porozumění tomuto jevu, jaký je profil těch lidí, kteří jedou do Syrie, do Iráku, jaká je jejich motivace, jaký je jejich modus operandi. Potom šlo o to, jak zabránit eh, co největší možné míry těm lidem, aby opustili Evropu a připojili se tam těm eh, bojovníkům. Za třetí je o to, jak odhalovat podezřelé cesty, když se jim podaří tam eh, i přesto se dostat. Potom, jak nakládat s těmi, kteří se vrátili po té, co tam nějakou dobu bojovali. A e, dále šlo o tom, jak e, sformulovat e, opatření v oblasti trestního práva. A nemůžu se teď zabývat úplně všemi, ale pokusím se popsat ten poslední vývoj v roce, v posledním roce a půl. Ta první osa tedy, jak zabránit tomu, aby se eh, více mladých lidí přidávalo k eh, tomu džihádu. To je nejobtížnější, protože to vyžaduje porozumění toho procesu radikalizace, důvodů, proč mají lidé pocit, že tam musí odejít bojovat. To si eh, vyžaduje Eh, také eh, průzkum v Evropské komisi vznikla skupina, která má zkoumat radikalizaci, která se skládá z různých praktiků, kteří eh, se v tom vyznají, ty snaží identifikovat dobré příklady praxe a potom se snažíme o tom šířit povědomí v ostatních členských státech. Je to hodně o práci na místní úrovni, o tom, jak vyškolit učitele, sociální pracovníky, komunitní policisty, vězeňské dozorce, aby co nejdříve byli schopni odhalit ty známky radikalizace. Do to, jak tu reakci pojmout eh, eh, nerepresivně, jak se snažit o komunikaci, jak tomu se možná ještě dostanu za okamžik, jak také eh, působit na těch velkých internetových platformách, protože toto, o tomto můžeme hovořit jako o první Twitterové válce a tady zase musíme komunikovat s těmi eh, internetovými společnostmi, aby třeba odstraňovali určitý obsah, eh, který je nezákonný z internetu, ale také, abychom tam mohli působit eh, opačným směrem na tom internetu. Další věc, to je také věc, která si eh, vyžadovala Eh, dlouhou diskusi na té pracovní skupině, jak můžeme lépe odhalovat podezřelé cesty těchto lidí. Nemám teď poslední údaje, ale před nějakými měsíci bylo možné odhalit eh, asi 60% cest těch eh, rádoby zahraničních bojovníků. kteří se chystali cestovat do Sýrie nebo do Iráku. Na to jsme přišli díky Facebooku například, protože mnoho z nich eh, jsou velmi narcisističtí, eh, rádi si na Facebook dávají fotky s Kalašnikovem. Tak co s tím jde dělat, eh, když se na to přijde? To je práce zpravodajských služeb policie. Pokud dospěli k závěru, že se skutečně chystají tam odjet, tak se mobilizovala šengelská kontrola na hranicích eh, Europol a Interpol. Když to ale nevíme, když se to nepodaří odhalit ten záměr tam eh, odcestovat, tak eh, jeden způsob, jak na to přijít, já vím, že tady to je parlamentu kontroverzní, je používat ty data PNR, jakož i další informace o cestujících. A to je otázka, ve které byla rada nejaktivnější tak aby se optimalizovalo použití těchto nástrojů a mechanismů. K tomu šengenskému informačnímu systému tady komise mm, pracuje členskými státy na to, abychom našli cesty, jak bychom mohli zlepšit ty informace, které jsou vkládány eh, do SIS, tak aby to zpravodajské služby a policejní složky mohly používat, eh, aby tam také vkládaly ty informace aby buď ti lidé, když jsou kontrolováni, buď na vnějších hranicích nebo uvnitř šengenského prostoru, tak aby věděli, že tady je určitá vazba na Syrii, na Irák. Vedlo to také k diskuzi ministrů na začátku října o tom, jak by bylo možné zlepšit eh, kontroly vnějších hranic. Ministři požádali komisi, aby se vyjádřila k tomu, do jaké míry by šlo definovat společné indikátory a potom změnit ten šengenský eh, kodex aby potom to probíhalo harmonizovaně na všech eh, vnějších hranicích, aby se vždycky vyřevalo, jestli ti lidé jsou nějakým způsobem hledaní. Ministři rozhodli, že budou probíhat systematické kontroly cestovních dokladů, protože kolikrát ty doklady se kontrolují jenom eh, vizuálně, že se na to ten eh, strážce na hranicích podívá, ale ne Eh, nenechá ten cestovní pas projít tím eh, elektronickým mechanismem, aby se to prověřilo oproti databázi, kde jsou informace o tom, jestli je to eh, padělaný pas, nebo jestli jsou tam nějaké, jestli to už vypršilo ta jeho platnost, nebo jsou tam nějaké pozměněné údaje a tak dále. Nemělo by to vést k nadměrným frontám na hranicích, protože všichni máme elektronické biometrické basy. Tady jde skutečně o to, jak ten průkaz protáhnout tím slotem, aby bylo možné ověřit, jestli to není vloženo do té databáze. A teď, eh, jak eh, nakládat s těmi, kteří se vrátí. Eh, zase jsme si měli příklad dobré praxe a potom to, ta trestně právní reakce. A Michel Konex se k tomu také určitě vyjádří. Je potřeba mít nějaké formální opinění a ta rezoluce Rady bezpečnosti OSN vyžaduje, aby všechny členské státy měly zvláštní trestný čin ve svém trestním právu, eh, který tedy definuje to, že někdo se vydá do zahraničí, aby, se tam, eh, aby tam podnikl vojenský výcvik a bojoval v nějakém konfliktu. Sběr eh, důkazů, ale o tom je velmi obtížný. My tam nejsme přítomní v Sýrii a v Iráku, na rozdíl od například situace té první iránské válce a v Afghánistánu, takže se tam velmi těžko sbírají důkazy o jejich působení. A české státy teď tedy zvažují různé alternativy. Aby bylo snazší eh, eh ten, tuto trestnou činnost postihnout. A k tomu se ještě můžu vrátit diskuzi. Jeden ten eh, z přístupů teď přijal francouzský parlament, který umožňuje ministrovi vnitra, aby zakázal vycestovat nějaké osobě, pokud má eh, solidní důkazy a samozřejmě pak to bude moci prověřit i soudce a můžete osobě zakázat vycestovat ze státu a může mu také odebrat pas. Proč to říkám? Nevyžaduje se to eh, dokázat, že někdo bojoval u teroristické organizace, což se těžko dokazuje, ale stačí jenom to, že ta osoba se chystá uh, odcestovat. A protože už uh, nemám čas, tak uh, teď nebudu hovořit o těch vnějších aspektech, ale chtěl bych ještě upozornit na rozhodnutí Rady pro zahraniční věci, která teď přijala eh, jedno rozhodnutí, které souviselo s tímto jevem, což by si vyžadovalo, aby Evropská služba pro nižší činnost a komise hmm, spolupracovali se státy původu, také se státy hmm, Západního Balkánu, státy Severní Afriky, tam už to jsou tisíce a ne stovky se podíváme na stát jako je Tunisko, tam jsou eh, i Tunisko má tři tisíce občanů, kteří eh, bojují v Syrii a spoustě jiných zabránili vůbec tam odcestovat. Ale je to ve všech sousedních státech kolem Iráku a Syrie a také v těch státech Perského zálivu. Jde tedy o to, jak eh, pomoci těmto státům, aby proti tomu mohli bojovat a reagovat na to. A také, jak podpořit projekt, který by zlepšil bezpečnost letecké dopravy a obecně přispěl ke zlepšení bezpečnosti. Není eh, to jenom problém s těmi zahraničními bojovníky, je to eh, problém s islámským státem obecně. A naše Evropské komisi teď snažíme se eh, formulovat politiku vůči Syrii a Iráku, která by měla doplnit ty vojenské údery politickou podporou těm státům samotným. Já jsem nedávno v tom regionu byl osobně a myslím si, že eh, musíme udělat všechno pro to, abychom podpořili novou vládu v Iráku, která je inkluzivnější než v minulosti, ale která určitě pořád potřebuje, eh, aby vznikly nějaké inkluzivní politiky, které by potom eh, byla podkopána podpora pro džihadisty v Iráku. Nejde jenom o ty irácké džihadisty, ale také o ty sunnické kmeny, které jsou, mají pocit odcizení na eh, v důsledku eh, politiky předchozí vlády, stejně jako jsou to bývalí vojáci husajnové armády. Potom jde také o Syrii, jde o to, jak eh, prohloubit vztahy s Tureckem, že to je ten transitní stát pro ty bojovníky, potom se obecně mm, Eh, se snažit zabránit tomu, aby finanční pomoc přecházela z Perského zálivu. Také eh, musíme vést rozhovory s Iránem a s Ruskem. Měli bychom tedy se snažit těm organizacím upřít zdroje, měli bychom také se na tom ideologickém aspektu a snažit se sbírat důkazy, důkazy o válečných zločinech a zločinu proti lidskosti. Takže jak ty interní, tak i ty externí kroky v posledních měsících eh, se odehrály eh, v nedávných měsících a budeme muset eh, investovat do toho ještě více času a energie, abychom bojovali proti těmto obrovským krizem. Omlouvám se, že jsem mluvil příliš dlouho. Děkuji, Žil. Je to... Uh, ano, je to přesně to, co my politici děláme, že někdo řekne, aby se omezili na pět minut a pak si děláme, co chceme, to je normální. Já bych ocenil, kdyby byly ty příspěvky kratší, protože bych rád, aby byl čas také na nějakou diskusi. My mm, víme, že vy jste odborníci a znáte to e, důkladně, takže by bylo dobré, aby byla příležitost se vás ptát a mm, třeba vy jste zmínil eh, ta osobní data cestujících, to je téma, které eh, je tady pro nás velmi důležité. Máme tady přihlášených 16 řečníků, kteří chtějí položit otázku, takže eh, zbývá opravdu málo času. Další eh, řečník je tady ředitel Europolu Rob Wainwright, který když bude tak hodný a omezí se na 5, 10, maximálně 11 minut, protože ještě 15 našich zkušených poslanců chce také vystoupit, tak aby zbyl čas také na odpovědi. Ehm, takže eh, ať nepřekročíme čas, tady ehm, pan kolega není Brit, on je Velšan, to je velký rozdíl, tak já jsem přesvědčen, že to určitě stihne do deseti minut a jestli můžete tedy rovnou pohovořit o otázkách těch osobních dat cestujících a podobně. Děkuji. Dobře, jestli dobře rozumím, chcete je 10 minut ve velštině. O, no, mm, velština je takový hodně dlouhý, zdlouhavý jazyk, takže to 10 minut znamená 20 minut. Uh, Dobrá, já eh, jsem velice rád, že mám příležitost se tady setkat s vámi ehm, členy nového výboru, takže eh, já asi budu hovořit eh, nebo navážu na hrozby a některé otázky, o kterých hovořil Žid. Žil jedná se o monitorování některých hrozeb, jak říkal pan předseda. A je tu celá sada zajímavých trendů na teroristické scéně. Za poslední rok došlo k poklesu počtu eh, teroristických eh, eh, hrozeb v Evropě, ale obecně tento klesající trend je především dávaný do souvislostí se separatistickým terorismem, který se postupně stává menším problémem v Evropské unii. A jak zdůraznil Žil, zatím současně eh, ty hrozivé tendence se týkají nárůstu terorismu nábožensky motivovaného, dochází k nárůstu v oblasti al kaidy a islamského státu, ať už se jedná o teroristické útoky tady v Bruselu nebo v Kanadě a Europol jasně zaznamenává nárůst tady těchto aktivit a e, zvětšuje se e, počet také e, žalob pro teroristické skutky. Jinak souhlasím s tím, co říkal Žil, v tom směru, že teď se jedná o skutky jaksi jiného rozsahu. Teroristická hrozba, které v současné době čelíme, je určitě největší za posledních deset let v důsledku počtu tedy těch tisíců lidí, kteří odjeli do Syrie a Iráku, kde ten konflikt je mimořádně jaksi brutální a radikalizovaný eh, v této eh, zóně. Eh, Te, ty to chování islámského státu je takové, je, je nové a některé teroristické aktivity, které nesouvisejí přímo s těmi, kteří odjeli do Sýrie. Například ty, ten teroristický e, útok v Kanadě eh, uskutečnil někdo, kdo byl pouze inspirovaný. A eh, na internetu bohužel veliká, veliká část boje s touto problematikou se bude muset týkat internetu. A to je část té dimenze protože také více než kdy dříve tento, tato hrozba zneužívá svobody, kterou máme v Evropě a v dalších částech eh, světa. Hrozby na internetu prostřednictvím sociálních médií eh, zneužívají právě tu svobodu internetu a svobodu pohybu, kdy tisíce lidí mohou cestovat volně, především v rámci šengenské smlouvy a je potom velmi těžké ten pohyb sledovat sledovat. A tyto faktory všechny kombinované vyvolávají ty vážné hrozby a, a výzvy, kterým čelíme. My musíme reagovat na všech úrovních, nebudu opakovat to, co tady Žil už říkal. Z pohledu vymáhání práva zdůrazněm pouze tři. První se týká řešení eh, nebo tedy nárůstu spolupráce soukromého a veřejného sektoru my potřebujeme více opatření a lepší spolupráci, eh, protože dochází ke zneužívání sociálních médií. Eh, v současné době mnoho eh, softwarových firm nemá v úmyslu tak úzce spolupracovat s vládami a jejich komerční zájmy směřují spíš opačným směrem. Třeba v posledních letech jsme viděli plány Google, Apple a podobně mít zakódované z, e, zařízení tak, aby ani orgány činné v trestním řízení se nedostaly e, k údajům. A to jsou hrozivé trendy, které nás nepovzbuzují v této chvíli a e, za spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem je mimořádně potřebná v současné době. Takže tu máme digitální agendu, tomu já se pak e, vrátím ještě, protože příští týden jsem znovu pozvaný do tohoto výboru a budu hovořit o e, kybernetických hrozbách. Dále se přidávám k těm, kteří volají po vyváženém přístupu, vyvážené legislativě ohledně osobních dat cestujících, eh, protože samozřejmě eh, teroristé zneužívají svobodu pohybu v Evropě. Ze strany legislativy bych chtěl hlavně říci, že většina tedy toho eh, legislativního rámce už je kompletní. Tento parlament a další instituce velice dobře v posledních deseti letech eh, pracovali tak, že agentury pro vymáhání práva eh, mohou mít vyšetřovací týmy, mohou vyšetřovat financování, eh, podporují spolupráci justice v rámci Eurojustu, eh, policejní spolupráci v rámci Europolu a podobně. A apeluji také na národní orgány, aby tato legislativní opatření v plném rozsahu využívali, abychom byli schopni silně reagovat na tuto a další další hrozby. Tady jsou i dobré signály, třeba v posledním roce došlo k velikému nárůstu sledování eh, v financování teroristů eh, ze strany evropských orgánů. V loňském roce 3000 eh, teroristických teroristických mm, aktivistů bylo identifikováno eh, v rámci a, a vyšetřováno v souvislosti s finančními pohyby a mm, podobnými hrozbami. Soustředujeme se na eh, kapacity Europolu, které eh, mohou poskytovat národním orgánům určitou pomoc. My jsme vytvořili nový specifický projekt eh, zaměřený na cestující, který umožňuje výměnu informací v bezpečném prostředí napříč všemi protiteroristickými národními orgány, takže můžeme mít celoevropskou představu o počtu podezřelých, a protože nikdo není schopen říci, kolik jich je celkem, ale máme agregovaná čísla z celé Evropské unie a tato data můžeme používat a ty, které představují nejbezprostřednější hrozbu, se na ně můžeme soustředit. Eh, my můžeme využít koordinační kapacity Europolu pro to, abychom mohli realizovat i úspěšné přeshraniční operace. Čili my v současné době vytváříme novou pracovní skupinu, která by pomáhala členským státům reagovat na tyto hrozby, ale rozhodně, mm, mm, jak si vyzývám členské státy, ať využívají našich složeb a, a legislativních kapacit, které v EU jsou k dispozici. Takže jsem hovořil 7 minut 50 vteřin. Děkuji předsedo. Děkuji vám. Vaše práce je nesmírně důležitá, to já uznávám a jsem si jist, že mnoho otázek bude adresováno přímo vám. A nyní paní Konix, předsedkyně Eurojustu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem belgičanka, vlámka, budu se maximálně snažit dodržet řečnickou dobu, která je mi přidělena, tedy těch 10 minut. Dámy a pánové, velice mě těší, že jsem zde a mohu se s vámi podělit o e, některé informace, které sledujeme v, za uplynulých deset let. Teroristická hrozba je reálná, především e, v souvislosti se zahraničními bojovníky, což je hrozba rostoucí a je to problém, který bychom, který musíme společně eh, řešit, protože je to problém náš společný, proto apeluji také na eh, společný přístup. Podobně jak už říkal Rob, Uh, už byl odvedený veliký kus práce v oblasti legislativní. Uh, v září uh, již od září 2002 eh, evropská legislativa umožnila společný evropský přístup k boji proti terorismu a v roce 2004 při bombových útocích v Madridu a později v Londýně, tak už existující nástroje nám umožnili plnit naší práci eh, v oblasti justiční a a v oblasti koordinace boje se zločinností. V roce 2005 bylo přijato rozhodnutí říkající, že musí být jmenováni eh, národní eh, prokurátoři pro stíhání teroristů a národní eh, judikatura právě ukázala, že je potřeba vyměňovat si eh, osvědčenou praxi. V této oblasti od roku 2006 se schází stále pravidelně všech 28 státních zástupců pro stíhání terorismu a to je zlatý důl na informace, myšlenky, nápady a úvahy. A eh, tato spolupráce práce eh, a ta, eh, tato spolupráce je velice užitečná. Od roku 2008 umožňujeme všem policejním a justičním orgánům eh, řešit další otázky, které jsme v minulosti řešit nedokázali, a to je vzdělávání, nábor a postupně vidíme, že od roku 2008 národní policejní a justiční orgány dobrým způsobem využívají tyto nové nástroje a nové e, typy trestné činnosti, tedy stíhají. E, to jsou trestné činy, které v minulosti nebyly definovány a my nyní dostáváme z komise zprávy o implementaci těchto trestních činů v trestních řádech eh, členských zemí a 26 členských zemí tedy již implementovalo eh, tyto nové teze do své národní legislativy. Pouze dvě to zatím nedokončily. A také vidíme z praktického pohledu, že tyto trestné činy jsou eh, stále častěji předmětem vyšetřování a, a stíhání, ale samozřejmě jsou tu určité důvody k obavám. Některé tyto trestné aktivity a, a kriminální chování nevede vždy k plnému, plnému možnosti stíhání a souzení, jako třeba Um, pasivní um, některé účasti, nepřímé provokace, nábor uh, solových aktérů, čili ten problém, ten, nebo ten systém zatím není úplně vodotěsný. A když se podíváme na usnesení eh, eh, OSN 2178, tak ten apel je jasný. Eh, apelují na všechny členské státy, aby měli systém, který umožní obžalovat a stíhat eh, teroristy a cestování za účelem terorismu a to je právní rámec, který my máme v tuto chvíli a který je přiměřený, efektivní a měli bychom uvažovat o nějakém společném jmenovateli, abychom společně postupovali ve snaze nalézt eh, definice, eh, které umožní eh, orgánům činným v trestní řízení vypořádat se s novými jevy. V rámci setkání ehm, sítě představitelů jsme hovořili o tom, jak se může ten přístup lišit v jednotlivých zemích. Třeba především v těch devíti zemích, které jsou nejvíce postiženy tímto jevem, vidíme, že na národní úrovni byla vytvořena celá řada mechanismů. Je tam pluridisciplinární přístup, které se týká jak administrativních orgánů, deradikalizačních programů, mezi spravodajskými službami a policejními orgány a e, justicí na národní úrovni. To jsou příklady, které by bylo dobré e, aplikovat třeba i v dalších více dotčených zemích. Také v některých zemích pozorujeme e, situaci, kdy mladí lidé opouštějí zemi a vlastně se to potom týká všech Eh, mladých lidí, žen, mužů a celých rodin, které opouštějí danou zemi. A my jsme začali pracovat na tomto jevu v rámci Eurojustu, kdy eh, hovoříme zhruba o stovce zahraničních bojovníků. V loňském roce už to bylo 700 zahraničních bojovníků a navrátilců a dnes už hovoříme o dvou tisících bojovníků a navrátilců. Takže ten jev narůstá, ale nevidíme to u soudů, nevidíme to stíhání, že by eh, postupovalo stejným tempem. Některé země eh, vyslýchají všechny navrátilce, některé země monitorují a zatýkají všechny navrátilce a některé země Eh, je, je zapisují navrátilce, kteří třeba jsou zapojení do náboru, do školení, navrátilci, kteří mají nějaké teroristické záměry nebo chtějí organizovat teroristické útoky. Čili to jsou různé typy navrátilců, kteří jsou sledováni různými zeměmi různým způsobem. A všechny tyto výzvy pro soudní eh, spolupráci jsou eh, rozdílné sbírání důkazů a elektronické dokazování. Tady vidíme obrovský nárůst internetu, sociálních sítí, Skypeu a všechna média jsou využívána e, a není těžké, není lehké získávat přijatelné důkazy, e, které by byly v souladu s právním státem na těchto sítích. A Europol, Eurojust a e, justiční orgány, my jsme strážci právního státu, státu a my musíme zajistit, že získané e, důkazy jsou v souladu s právním státem. A e, Velká výzva například je vyšetřování finančních toků. Žil už to zmínil, e, je to vydírání, únosy a um, různé vazby mezi organizovaným zločinem a teroristickými skupinami, včetně aktivit zahraničních bojovníků. A my chceme především v rámci Eurojustu vytvořit přesně eh, vyladěný systém, který umožní sledovat například toky z Turecka přes západní Balkán, severní Afriku a my jsme vyzvali tyto země na, a pozvali je na naše strategické diskuse o boji proti terorismu proto, aby bylo možné Eh, spolupracovat s nimi a na této úrovni. A konečně bych chtěla říct, že dokončujeme zprávu, která se věnuje všem těmto otázkám, co jsou legislativní potřeby, eh, společná trestní politika a bude to předloženo Radě ministrů na začátku prosince tohoto roku. A konečně bych chtěla zdůraznit, jak je důležité a jak je nutné společně bojovat s tímto jevem. My se musíme hlavně vyhnout fragmentaci eh, těchto aktivit, musíme zajistit plnou bezpečnost, musíme společně bojovat proti tomuto neduhu, eh, podobnému rakovině. Když se to neléčí včas, tak může být pozdě. Takže chci vás poprosit po útocích v Bruselu v květnu tohoto roku, po tom, eh, co se stalo v Antwerp, Alpách, kde eh, se jednalo o těch 45 členů skupiny. Domnívám se, že eh, teď skutečně je eh, potřeba postupovat společně. Děkuji. Velice děkuji. A já bych teď ještě požádal tři poslední řečníky, aby se, prosím, opravdu pokusili vejít se do deseti minut, protože nás čeká ještě dlouhý seznam poslanců, kteří se přihlásili o slovo. Ehm, abyste měli dost času pak na, jejich, na odpovědi na jejich dotazy. Paní Marinaky, výkonná ředitelka eh, Evropské služby pro vnější činnost, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chci říci, že je to pro mě obrovská čest účastnit se této schůze a mohu zde zastupovat Evropskou službu pro vnější činnost. Domníváme se, že je velice důležité věnovat se vnějšímu aspektu tohoto eh, holistického přehledu toho, jak bojovat s terorismem, je důležité uvědomit si vnější aspekt, eh, protože často eh, je právě ta vnější činnost eh, jaksi zastíněna tou vnitřní činností, ale souhlasíme, že jsou důležité, že je důležité řešit jak ty eh, hrozby vnitřní, tak i vnější, protože jsou úzce propojeny a to zejména v takových případech, jako je třeba právě ten případ těch bojovníků, kteří se navracejí z Čehadu. Máme zde Syrii, Irák, to jsou věci, které stále e, jsou v těch palcových titulcích. E, organizace ISIL dosáhla určitého úspěchu v tom, e, jak tedy získat podporu z různých skupin. Nejnovější jsou třeba bojovníci z Egyptu, což bylo minulý týden, takže jsou zde velice Eh, velice dramatické okolnosti akce, které se vyžadují naši reakci a naši okamžitou odpověď. Ale musím říci, že ISIL nesmí být tím jediným, co nás bude zajímat. Už o tom hovořil i pan Čel, máme se Čabal al-Nusra, Horazan, další, eh, možná i menší odštěpenecké teroristické skupiny, které patřily dříve k Al-Kaidě. Mm, je zde také vnitřní zpráva OSN, která by měla být formálně brzy zveřejněna, ale některé části už byly zveřejněny eh, v novinách. Tam se hovoří o tom, že ten počet Evropanů, kteří se přidali k teroristům v um, Iráku a v Syrii, že je mnohem větší, než to bylo v roce 1990 až 2010. Ukazuje se, že ten počet se exponenciálně zvětšuje. Dochází také k obrovské explosi eh, zájmu o čihad. Týká se to hlavně ISIL. Bývalí nebo džihadisté, kteří odchází do Iráku a do Sýrie, dosahují obrovských počtů Odhaduje se zhruba 15 tisíc lidí z 80 zemí celého světa už odcestovali do Sýrie nebo do Iráku, aby bojovali po boku ISIL nebo podobných extremistických skupin. A mm, oni tam spolupracují, byť pochází z různých eh, prostředí, z různých zemí. A zhruba více než tři tisíce těchto osob pochází z Evropské unie, o tom už hovořili předřečníci. Velice si uvědomujeme, že to může mít eh, nebezpečné důsledky, může dojít k určité nákaze eh, vůči zemím v regionu, protože ostatní země v tom regionu jsou možná ohroženy určitým efektem přelití. Ty dopady jsou samozřejmě ještě hlubší. Víme, že Al-Qaida a další její bývalé pobočky jsou stále aktivní, stále jsou přítomny. Mm, máme svědectví ze Somálska, z Jemena, z Nigérie, z Pakistánu. Dochází ke znásilňování, k, nás, mm, k únosům. Mm, došlo k únosům mladých děvčat Boko Haram dochází k popravám. Mm, byly jste případy z Pakistánu a to je pouze drobný výčet toho, co se děje. Takže samozřejmě ISIL v Iráku a v Sýrii je číslo jedna, kterému se budeme věnovat, ale jinak musíme říci, že terorismus je více než v 90 zemích. V roce 2013 došlo k velkému počtu teroristických útoků. Ehm, více než 18 tisíc lidí zemřelo. Eh, velký počet lidí byl zraněn. Také, si nes, také nesmíme zapomínat na to, že velký počet obětí terorismu podle určitých odhadů více než 90 jsou muslimové. Naším účelem je vypracovat konkrétní strategii, udržitelnou reakci, která bude zastřešena Ehm, Evropskou unii, konkrétně protiteroristickou strategii. Musíme bojovat proti terorismu celosvětově, ale zároveň musíme chránit a respektovat lidská práva. Evropa musí být bezpečnější, Evropané musí žít v bezpečnější a spravedlivějším prostředí. Ehm, pracovníci Evropy, kteří se věnují boji s terorismem, se soustředí na tři hlavní věci. Za prvé mezinárodní přístup a mezinárodní zapojení druhá je vystavo, budování kapacit pro boj s terorismem a třetím úkolem je to, že Evropská unie by měla být sama takovým um, hlavním aktérem v boji proti terorismu. 16. října uh, jsme měli společnou schůzi s AFETem, kde jste byli také informováni o těchto akcích a e, vystoupil tam zástupce OSN, který velice jasně zdůraznil, že z pohledu OSN si e, boj s terorismem vyžaduje celosvětový globální přístup. Takže hledáme řešení. Všechny členské státy z Evropské unie e, společně vypracovali usnesení v posledních minutách v New Yorku se nám také uspoře- podařilo to, aby se toho účastnil i předseda Evropské rady a aby se také mohl vystoupit eh, k těmto obavám a aby tedy mohl um, říct si to své poselství, které s tím souvisí. Soustředěnost musí být eh, na vymáhání trestného práva v té oblasti boji s terorismem. Měli bychom také pomáhat zemím, které mají problémy, aby tyto země mohly dostat svým závazkům. V tomto um, ohledu spolupracujeme ruku v ruce s OSN a také jsme převzali úkol uh, toho, že Evropská unie bude uh, vlastně zač- zahajovat různé aktivity, různé programy v rámci usnesení 2179 20. Eh, října jsme o tom hovořili také společně s OSN. Jsme uspořádali zde v Bruselu konferenci všech regionálních center pro boj s terorismem, abychom připravili konkrétní seznam opatření a úkolů k tomu, jak eh, bojovat s terorismem, s násilným chováním a také jak se vypořádat s těmi navrátilci, se zahraničními bojovníky. Na radě pro zahraniční věci v říjnu jsme také schválili další e, strategie, strategie, která se týká zahraniční bojovníků, soustředí se to na Sýrii a Irák. Zde usilujeme o společně s komisí o to, abychom připravili konkrétní preventivní programy, které mají zabraňovat další radikalizaci. Také chceme ještě připravit další podporu. E, pan předseda přerušuje. Říká, omlouvám se, trošku mi tady samoťuklo kladívko, nebylo to schválně, ale možná eh, bych to využil, abych chtěl říci, že tedy bohužel nemáme čas k tomu, abychom si vyslechli, co všechno dělá SVČ. Požádal bych vás, že o, o tom, že opravdu je zde velký počet poslanců, kteří se hlásí o slovo, je jich asi 19, takže si myslím, že byste se možná mohla omezit eh, na ty nejrelevantnější části ostatní pak nebudou mít tolik času. Je důležité, abyste ještě byl čas na diskusi. Já se opravdu trochu obávám, že se nám nepodaří vyslechnout všech 19 poslanců, takže prosím, už se uchylte k závěru. Dobře, děkuji. Já se ještě jsem se chtěla soustředit na otázku lidských práv. Vím, že to je pro každého prioritou. Takže co se týče lidských práv, Máme zde speciální eh, povinný kontrolní list pro boj s terorismem a máme zde také politický dialog o terorismu, do něhož jsme všichni zapojeni společně se zúčastněnými, zúčastněnými aktéry OSN, eh, USA, Rusko, Kanada, Austrálie, Turecko, Saudská Arábie, Pakistan, Indie a další země. Eh, chceme zajistit to, aby všechna všechna práce vlastně vedla stejným směrem. No a nakonec tedy je důležité ještě uspořádnit na um, eh, celosvětové fórum pro boj s terorismem, kde jsme se snažili propagovat klíčové iniciativy pro boj s terorismem. Eh, je tam také mm, boj s, násilným, s násilnou radikalizací. Také se velice aktivně, co by Evropská unie, účastníme eh, v Fondu pro zvýšení odolnosti, tam jsme dali více než 5 milionů eur a pak je zde také Mezinárodní institut na Maltě pro eh, právní stát a tam jsme také přispěli k tomu, aby všechny země v, na Středním východu se přiblížily tomu, jak má vypadat eh, právní stát a tak dále. Předseda, ano, doufám, že také jste tedy bude ještě čas na ty odpovědi. Už 21 poslanců se přihlásilo, takže bych poprosil ty dva poslední řečníky, pokud by se mohli omezit pouze na pět minut každý, protože jinak už opravdu nebude čas. Mm, myslím si, že pokud se omezíte na pět minut, tak o nic nepřijdete, naopak pak zjistíte, naopak pak eh, zde bude lepší interakce, lepší diskuse s poslanci, bude na to víc času. Takže poprosím vás každého o pět minut. Pan Kalsaráno, předseda pracovní skupiny pro boj s terorismem. Ještě bych chtěl říci, že každý z vás nás zcela jistě určitě znovu navštíví při nějaké jiné příležitosti, takže ještě určitě bude čas na podrobnější dialog. Takže teď pan Kalsaráno. Děkuji za slovo, pane předsedo pokusím se využít ten čas, který jste mi udělil na to, abych se soustředil na hlavní priority. Také to vlastně souvisí s italským předsednictvím. První prioritou zcela jasně je zlepšit operační spolupráci mezi jednotlivými orgány pro boj s terorismem. V mé zemi je jedno takové středisko a vím, že ta kapacita na reakce na tak eh, obrovský, mm, obrovský objem eh, hrozeb závisí také na možnostech zpravodajských informací, které dostáváme a také na eh, objem, záleží to také na objemu informací, které si můžeme vyměňovat. Předsednictví přemýšlelo o způsobech, jak zlepšit tuto výměnu informací, tento tok mezi spravodajskými službami jednotlivých zemí a také mezi donucovacími orgány. Chtěli bychom, aby v Evropské unii se lépe spolupracovalo v rámci nadnárodních skupin. A to i v těch otázkách zahraničních bojovníků, kteří se navracují a kteří jsou také velkou hrozbou pro Evropskou unii. Priorita číslo dvě. Posílit spolupráci se sousedními zeměmi, které mají velké problémy s navrátilci například, eh, nebo s těmi zahraničními bojovníky, například země západního Balkánu. Také jsme přemýšleli o tom, že by bylo důležité lépe pochopit tyto jevy. Když hovoříme o těch zahraničních bojovnicích a, o, zejména o těch, kteří se vrací zpět, lidé, kteří se vrací zpět na území Evropské unie a mohou vystupovat proti nám. Musíme být schopni ve správnou dobu zakročit. Musíme na to být připraveni. Musíme si uvědomit, že to jsou jednotlivci, jednotliví bojovníci, jsou to takový vlci samotáři. Takže je to něco, to je takový jev, který nemůžeme nechat pouze na policii. USA třeba vypracovalo speciální strategii, která usiluje o pochopení tohoto jevu. A také se musíme uvědomit, že je zde velká různorodost Musíme se také zamyslet nad tím, kdo ve společnosti může pomoci, kdo jsou takoví ti frontoví bojovníci v uvozovkách eh, ve společnosti, kteří mohou eh, reagovat na tyto věci. Musíme si také uvědomit, že je zde velký příliv eh, přestěhovalců. Itálie je hlavní zemí, kam přichází přestěhovalci, také je to i důležitou transitní zemí. Musíme si uvědomit, že to také terorismus souvisí s těmi přistěhovaleckými přílivy. Musíme využít co nejlepší nástroje informování, spolupráce. To jsou všechno věci, e, které musíme vysoce hodnotit. A pokud chceme pochopit tyto jevy, tak si také musíme navzájem vyměňovat e, osvědčené postupy, e, ponaučení. Musíme se ptát těch zemí, které mají přímé zkušenosti s terorismem. Myslím si, že právě tyto země mají jakousi morální povinnost mm, poučovat ostatní země, které, teprve, eh, které se teprve učí v této oblasti, které teprve mm, staví své příslušné orgány a tak dále, které se tomu mají věnovat. A děkuji. Děkuji a nakonec ještě na posledních pět minut pan Luči Soreka, zastupující komisi. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že už budu mít snadnou práci, protože velkou část práce, o kterou teď dělá komise, už byla zmíněna z úst pana Dekerchova a ostatních kolegů. Takže já bych k tomu pouze chtěla říci, že ten přístup, který si vybrala Evropská komise v posledním roce, ehm, vychází z té původní strategie bezpečnosti a budeme v tomto přístupu i pokračovat, budeme ho chtít ještě posílit v budoucnosti. Chceme bojovat s terorismem nikoli pouze e, z pohledu donucovacích orgánů a vymáhání práva. Chceme se soustředit i na preventivní opatření, administrativní opatření, i ta jsou krokem vpřed. Znamená to, že chceme zapojit všechny zúčastněné strany a komise je e, nejlépe k tomu určená, aby mohla také zapojit e, akademické pracovníky, občanskou společnost a tak dále. Jsme velice rádi, že zde jsou dobré výsledky speciální sítě, která propojila místní komunity, mm, veřejné orgány a tak dále. Také se chceme více stýkat e, s obětmi to je, a s poškozenými, to je také velice důležité. Pak je zde otázka využívání internetu a sociálních médií. Možná víte, že už jsme zahájili dialog s internetovou firmou. Chceme v tomto dialogu dále pokračovat Usilujeme o to, abyste byla lepší osvěta a lepší eh, školení. Pak je také důležitá určitá protipropaganda. teď nedávno jsme zahájili projekt. Bude na to vyčleněno asi milion eur na dva roky. Chceme vlastně posílit strategické informování a komunikaci na národní úrovni. Takže děkuji, to bylo zhruba 59 vteřin a něco k tomu. Děkuji. Thank you very much. It's very kind of you to do that. Děkuji vám za to. Stručnost teď tedy otevírám eh, diskusy. Zase bych byl rád, kdybyste kladli rychlé, stručné otázky. Že eh, zase zkušenosti, někteří se eh, budou chtít na PNR. Já mám Eh, otázku na nového vedoucího KHCQ eh, v Betany, což pravatelská služba, kde hovořil o boji proti terorismu a sociálních médiích a on eh, to tak zdůrazňoval s tím, že ty, by ty velké společnosti, které to neumožňují to šifrování, jsou spoluvinné. Znamená to, že tento problém s internetovou bezpečností eh, se zhoršuje a my se tím budeme muset zabývat, až budeme tyto věci zvažovat. Já vím, že vy tomu rozumíte, tak jsem vám tu otázku chtěl položit. A dále je na řadě Ana Gomez. Ten přehled je strašný a já předpokládám, že to asi odpovídá realitě. Já chápu, že to hodně už bylo uděláno, ale že ještě mnohem více je potřeba udělat. Například dva státy, které tady byly změny, paní Konings, a které se neúčastní té soudní spolupráce. Víme, že je tady pokrok u těch devatí, kde bych bylo teroristou, tak bych si zvolila nějaký jiný stát než těch devět. protože by to pro ně bylo snažší. Co se týče soudní spolupráce, tak by mě, pane Kerchové, zajímalo, co se o to myslíte, pokud ty státy zvažovaly odebrání občanství, teď nemyslím odebrání cestovního pasu, a zákazy cestování, ale odebrání občanství. To je přece proti lidským právům, je to kontraproduktivní. To znamená, že ten problém se přesouvá eh, do sousedství. pan Kerkov upozornil na to, že Libie je obrovský problém. To všichni ignorovali. A odpovědné členské státy na to, že se nesnažili to tam vyřešit. Parlament eh, celou dobu volá, to, aby se s tím něco dělali. Paní Marinaky se o tom vůbec nezmiňovala. Libie je obrovský problém. Je tady jasná souvislost s Irákem, a A členské státy se zabývají zejména dopady e, migrace. Ale v podstatě eh, vůbec nesledují ten problém s financováním. Tam mě první zajímalo, aby nám pan Mainbrand řekl, co bychom mohli udělat pro to, abychom mohli lépe kontrolovat financování terorismu. My jsme tady pana Barzányho, eh, ty byl na výboru pro zahraniční záležitosti. Myslím, že bychom tím mohli eh, změnit mnohé, kdybychom sledovali, co dělali státy, jako je Katar, Saudská Arábie a Turecko. Které na jednu stranu bojí proti ISIS, ale na druhou stranu umožňují, aby eh, se ten islámský stát eh, nechal financovat. Vážený pane předsedo a vážení kolegové, eh, já vám chci nejdřív poděkovat za vaší perfektní prezentaci, ale my tady na výboru na Libe jsme zvyklí, že když nám někdo tady něco prezentuje, tak nepopisuje současný stav, ale nabízí nám řešení. Proto se chci koukat s vámi na budoucnost. Já, když jsem zjistil, že máme tohle slyšení, tak jsem v uplynulých 14 dnech jsem se setkal s lidmi z bezpečnostních složek, z různých bezpečnostních organizací a setkal jsem se i s lidmi, kteří byli v dřívější době eh, nasazeny jako takzvané volavky do muslimských mečit byl jsem poměrně došokován z těch zjištění, co jsem měl. Proto moje otázky budou směřovat přímo ke konkrétním věcem. Problém muslimských mešit. E, jedna, e, jedna z osob, se kterou jsem se setkal, mi říkala, že před 14 dny, před třemi týdny se vrátila z mešity, která je v Hamburku a tam očividně byli, eh, byli lidi, ať už ženy, byly, eh, byly, mm, které byly takzvaně prověřené, tak byly vlastně verbovány jako eh, ženy pro islámské bojovníky. Součástí toho je i, že ty ženy slouží k udržování pořádku na muslimských územích a mm, bylo jim poměrně eh, takovým zvláštním způsobem eh, říkáno to, co tam budou dělat. Eh, já nevidím problém jenom v těch, kdo bojují. Problém terorismu není jen problém těch mužů, který vraždí, ale je problém i v těchto těch žen, který udržují tzv. pořádek a označují třeba ty ženy, které jsou později ukamenovány eh, jako, jako ty, které byly svému manželovi nevěrné. To je první věc. Druhá věc je, mluvíte tady o sociálních sítích. Já chci konkrétně od vás, od všech slyšet, jaká je součinnost majitelů sociálních sítí, jaká jsou činnost amerických společností. A třetí věc je, eh, chtěl bych, eh, že, eh, chtěl bych opravdu konkrétně říct, jak se Evropská unie do budoucna zasadí, nebo státy Evropské unie zasadí na zrychlení předávání informací, protože třeba Česká republika je transitní zemí pro návrat mnohých foreign fighters. Okay, thank you, Thomas. Next is uh, Mrs. Bosenberg. Paní Bosenberg. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις... Děkuji, já bych eh, chtěl také poděkovat eh, všem, eh, kteří nám poskytli informace ve svých prezentacích. Děkuji zejména také panu řediteli Europol, panu Vinilečovi. Já jsem eh, měla příležitost se setkat s některými obětmi eh, teroristických skupin, které působí v Řecku, protože kdysi eh, se terorismus zakládal na politických faktech nebo na politické ideologii, ale teď se ta situace změnila a víme, že to není jenom evropský jev, ale je to globální jev. Jeden z těch řečníků už tady říkal, že 90% těch bojovníků, včetně těch zahraničních, teď jednají z náboženských důvodů. A to by nás mělo zajímat. Jak eh, to chceme řešit? Existuje nějaké řešení? Můžeme zajmout nějaký preventivní přístup? Řešení eh, ex post eh, už je potom trestně právní, eh, už to jenom, eh, už to přichází pozdě, my bychom se měli naučit, jak například zabránit financování, eh, jak snižovat tu motivaci, ten problém je samozřejmě mnoha dimenzionální a těch řešení bude muset být celá řada v různých oblastech, ale musíme se odsnažit o to, jak tomu předcházet, protože ty rozšířené sítě se kontrolují velmi obtížně a víme, že například se využívají velmi rozdílné zdroje financování. A protože je to velmi hmatatelná hrozba, netýká se to pouze dvou nebo tří zemí, ale týká se to všech zemí eh, Evropské unie, tak eh, si myslím, že eh, ta naše reakce by měla být skutečně globální, nejenom aby se omezovala Evropskou unii. Nemůžeme se zaměřovat jenom na mm, ty státy, kde jsou nějaké konflikty nebo nepokoje, ale měli bychom si uvědomit, že ten jev se šíří nekontrolovatelným způsobem. Nemůžeme jenom eh, stát a pozorovat, co se děje. Musíme se snažit ten problém nějak eh, podchytit a to na základě porozumění pro to, co se odehrává. Kdo to všechno má koordinovat? Statisticky, máme statistické údaje, které říkají, že všechny tyto islamistické skupiny mají propojení s organizovaným zločinem, takže to bude jeden z dalších jevů, které, na které se budou se zaměřit. Děkuji, pane předsedo. Já musím upřímně eh, eh, řečeno eh, nebo připustit, že jsem trochu iritovaná touto diskuzí. Mám pocit, že jsme trochu ztratili přehled o tom, co by nám vlastně mohlo pomoci. Víme, že Spojené státy už eh, dlouhá léta sbírají nejrůznější údaje, minimálně od roku 2001, to dělají globálně. A my přece kvůli té speciální bezpečnostní situace musíme eh, teď sledovat, že se omezují eh, základní práva s tím, že to má být v zájmu našich občanů a vždycky, když se na to přijde, tak Ehm, někdo říká, že ještě nemáme dostatek údajů, musíme jich sbírat více, musíme mít více pravomocí a musíme zase o něco více omezit základní svobody. Eh, ale eh, bylo tady řečeno, že naše svoboda je ohrožena. Pro mě je trochu hádankou, jak tím, že omezíme eh, základní práva, můžeme bojovat proti tomu ohrožení naší svobody. Já si spíše myslím, že tím dáváme argumenty do rukou těm, kteří eh, eh, bojují proti nám, protože mohou argumentovat tím, že tady hm, eh, není všechno pořádku. To jsou lidé, kteří rekrutují ty bojovníky poukazem na to, co tady všechno nefunguje. Když se podíváte na tu propagandu na sociálních sítích, tak Eh, se to hrozně romantizuje. Eh, říká se, mohli byste se stát hrdiny, můžete se dostat do ráje, to všechno nemá s realitou nic společného. Všichni ti navrací, eh, navrátilci jsou obrovským nebezpečím, jsou to také, jak jsme slyšeli, mladé ženy, nejsou to kolikrát i nedospělé mm, děti, když ty se vrátí, tak Většina z nich bude mít nějaké trauma, bude dezilozované. A to e, jsou případy, e, kde jim budeme muset nějakým pomoci psychologicky. Pan Kirchhoff a kolega z komise e, říkali, že funguje spolupráce v rámci té pracovní skupiny, která se má zaměřit na radikalizaci. Bylo řečeno, že tam řada zástupců různých organizací, ale to ještě neznamená, že ta skupina dokáže přinést nějaké řešení. Pak tady byla řeč o tom, že by měly vzniknout nějaké programy na derak, deradikalizaci, ale to ještě neznamená, že to bude fungovat v praxi, aspoň já o tom nic nevím. Eh, z těch eh, veřejné diskuzi mám pocit, že se hodně mluví o tom, jaká, eh, jaká represivní opatření musí stát přijmout, ale moc se nemluví o, tom, eh, o těch jiných opatřeních, například jak eh, těm lidem pomoci. Můžeme bojovat proti těm lidem, kteří se tam přidali k těm skupinám, ale vůbec nejsme schopni zabránit tomu, aby se rekrutovali další a další. Eh, jak můžeme zabránit, aby tam třeba vycestovali? Jak vlastně vůbec víme, že jich jsou 2000 nebo 3000? Máme nějaké jméne záznamy o tom, kdo kde se zrovna nachází? A jak eh, můžeme prokázat na eh, podezření? Podle mě Eh, z té diskuze vyplývá celá řada dalších otázek. Já nepořád nemám pocit, že bychom se blížili nějakému eh, schudnému řešení. Já vás nechci omezovat, eh, vím, že máte hodně dotazů, ale snažte se být k sobě ohleduplní, protože toto jsou nesmírně důležité věci, já bych nechtěl nikomu brát slovo. Pan Kirko, přímo má slovo. Já budu velmi stručný. Pane předsedo, já mám eh, eh, otázku na pana Weinrata a na pana Krkova, protože by mě zajímalo, eh, co si myslí a teď opravdu nechci mluvit o tom, o čem mluvím obvykle, protože to souvisí s mou zprávou PNR. Já bych chtěl od nich vědět, jaká legislativní opatření podle nich Evropa potřebuje aby mohla čelit těmto zvýšeným bezpečnostním eh, hrozbám. A co tedy může parlament udělat pro to, aby Evropská unie měla ty nástroje, které potřebuje a co například potřebuje Europol, aby mohla dělat svou práci lépe. A pak by mě zajímalo, co eh, bychom mohli dělat a co neděláme. Někteří Poslanci kritizují, že přestože těch nástrojů je hodně a přestože se sbírá tolik údajů, tak ty hrozby se pořád zhoršují a jsou čím tím závažnější. Tak se chcete, co od nás vlastně chcete, abychom vám pomohli? Děkuji, Timothy. Cornelia Ernst je další na řadě. Děkuji, pane předsedo. Všichni ta, panelisté jste hovořili o tom, že je potřeba holistický nebo komplexnější přístup té problematice, ale nic takového jste nenabídli. Všichni jste hovořili o represivních opatřeních. A také to složení toho panelu je takové, že tady jenom eh, jeden zmiňoval občanskou společnost a žádný zástupce do občanské společnosti tady není. a tak nemáme reprezentativní pohled na věc. Vůbec tady nezaznělo, jaké jsou vlastně příčiny celé věci. Mohla bych se ptat každého z vás. Máte nějaké poznatky o těch skutečných příčinách? Ne, ty eh, obecné o tom, že ty mladí lidé pocházejí z rozpadlých rodin a řeší si tím nějaké osobní problémy. Mě by zajímalo, jestli skutečně existují nějaké analýzy nebo studie, které by ten jev měly popsat. A myslím si, že k tomu holistickému přístupu um, patří také boj proti exportu zbraní nebo obchodu se zbraněmi. Protože víme, že v těch konfliktech se zbraně používají. Eh, takže mě zajímalo, co si o tom všem myslíte. Druhá věc, možná je to naivní otázka, jak eh, můžeme definovat toho zahraničního bojovníka? Někteří se tváří, že to je naprosto bez jakékoliv diskuse, že jasné, kdo to je, ale jak ho můžeme eh, definovat. Je to podle jeho nenávisti, je to podle toho, co dává na internet, eh, je to podle jeho výrazu v obličeji. Eh, jak mm, můžete takto číselně vyjádřit, kdo co zamýšlí dělat a tak dále. A třetí bod, to jsou ta vaše opatření, eh, jako je odebrání cestovního pasu, kontroly na letištích, eh, kontrola lidí z rizikových států, odebrání občanství, nějaká síť pozorovatelů pro všechny cestující ze Sýrie, na tom by se podělilo více států. To jsou všechno paušální e, řešení. Já mám pocit, že tím se porušuje e, evropské právo, jak je možné, že ta opatření jsou v souladu s evropským právem, pokud například v oblasti ochrany osobních údajů, o čem jsme teď před okamžikem diskutovali, jsou pravidla, která tomu jasně odporují. A máme nějakou jistotu o tom, že ta opatření skutečně jsou účinná v boji proti terorismu? Máte o tom nějaké poznatky? Já mám pocit, že tady někteří dělají eh, velmi rychlé závěry a že tím nereagují na ta skutečná nebezpečí. Děkuji, Cornelie. Další je paní Winberg. Děkuji. To je, tady je poselství OSN od emisara, který zde byl asi před dvěma týdny. My jsme slyšeli, co bychom měli dělat jako členské státy pro to, aby naši občané nejezdili do Iráku, Mali, Nigérie, Palestíny, Jemenu, Afganistánu, Pakistánu, Tuniska, Libie, Egypta a tak dále a tak dále tak říkali, že by členské státy měly využít možnosti, které mají k dispozici, konkrétně třeba to, co přináší nová rezoluce OSN o cestování těchto džihadistů, aby mohli jednat. A já se chci zeptat, jak implementovat toto, tuto novou rezoluci v jednotlivých členských zemích. My máme různá prohlášení, která jak si říkají, že třeba eh, reagovat Mm, nějaká tady stanovisko říká, že jednotlivé strany mají své představy a pak někdo Eh, říká, že islamisté jsou úplně šílení a představují největší hrozbu pro západní svět. Já mám prostě problém s tím, že mnozí tady hovoří o nebezpečnosti jako o relevantním tématu v tomto kontextu. Hovoří se o stigmatizaci, o občanských organizacích, o lidských právech, o tom se mluví stále dokola a o legitimním důvodu eh, proč jet do Sýrie, ale já myslím, že teď je jediný legitimní důvod, proč jet do Sýrie, jestliže pracuju pro Červený kříž. Toť vše. Jinak je možné eh, zjistit na, na místě, jestli Eh, na, tam střílejí. Já prostě si myslím, že je potřeba, aby i když si přejeme, aby svět byl jiný, než jak jsme ho vytvořili, tak prostě jsou eh, lidé, kteří žijí trochu s růžovými brýlemi, ale prostě to realitě neodpovídá a my tady čelíme jiné realitě. Takže cesta těchto realistů na místo představuje velikou hrozbu pro Evropskou unii ale také pro ty země, do kterých my ty bojovníky vyvážíme, protože to je hrozba mezinárodního míru a je to okružní migrace. K tomu dochází. A tady v Bruselu vidíme ty příklady. Ten den, kdy eh, probíhaly volby do Evropského parlamentu, tak e, došlo tady k útokům a my musíme se věnovat nejenom šengenskému prostoru, ale také ochraně hranic a podobně a mít společné e, postupy, tak abychom chránili naše občany. A musíme také spolupracovat na základě těchto pravidel tak, aby nedocházelo k tomu, že tito navrátilci potom budou dělat problémy na území Unie a musíme odmítat některé nepřijatelné skutky. Musíme se soustředit na to, co je nezbytné, protože dveře jsou zavřené, to je jasné. Děkuji, kolegové, omlouvám se, ne všichni jsou disciplinovaní, ale teď je 6 hodin a teď chci opravdu poprosit, aby ty otázky byly stručné, aby byl čas na ně odpovědět. Takže prosím, kolegové, snažte se. Mm, máme ještě hodně řečníků na seznamu. Další je paní Žolí. Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsem vás všechny vyslechla, jak nám popisujete svět, ve kterém žijeme, tak je pravda, že trošku postrádám um, trošku takovou jaksi více stranější pohled a pohled v... Nikdo neřekl, že to je politická slabost Evropy, kdo, eh, která způsobila, že máme velký problém s bojovníky v Syrii nebo že máme hodně problémů s Líbí. Je to slabost naše vlastní slabost. Také bych chtěla říct, že jsem přesvědčena, že my máme pr- potřebné právní nástroje pro to, abychom bojovali s terorismem a je zbytečné e, dozor z- zostřovat, zvyšovat. Uvedu pár příkladů. Kauza Mera. Tam byl identifikovaný, každý věděl a především policie a spravodajská služba všichni věděli, že on se vrátil z bojů, ale prostě tam byl problém no, policejní organizace a on mohl spáchat sedm vražd a několik lidí zranit. Totež atentát na eh, dvojčata 11. září, o tom se vědělo, ta hrozba byla známa a byl problém vnitřní komunikace a konkurence zpravodajských služeb, které vedly k tomu, že se tomu nezabránilo. Takže zvýšit dohled podle mého názoru není řešení. Taky uvedu příklad Afganistánu, který znám zevnitř. Talibánci stále vraždí a páchají velké teroristické skutky i přes přítomnost NATO a totální kontrolu a i přes použití nákladních eh, nástrojů, tak se to nedaří s Talibánem skoncuje až politické řešení, to znamená, až nový prezident sedne s nimi ke stolu. To by jedině mohlo skoncovat, zastavit aktivity Talibánců. Čili využít této situace proto, aby se dosáhlo toho, že budeme poskytovat ještě více informací, to se opravdu nemyslím, že je řešení. A já se chci podívat na čísla ve vašich zprávách. Tak třeba Francie. Na straně 46 vidíme, že tady na té stránce je problém Francie, co se týče teroristických útoků, problém separatistů. Je to 58 separatistických akcí na pět nespecifikovaných teroristických akcí. Když si to srovnáme s údaji z druhé strany a z počty lidí, tak zase vidíme, že tady převažují separatisté. Takže když vnímáte hrozbu terorismu a do té kategorie vkládáte problémy, které Francie má už několik set let. Takže nemá smysl vzdát se našich svobod, ale naopak musíme efektivně bojovat s terorismem a ne obětovat naše veřejné svobody. Děkuji, paní Žolí. Já jsem samozřejmě rád, když do té diskuze jsou vnášeny nové perspektivy a proto se moc omlouvám, když na vás tlačím, už je po šesté, prosím, držte se těch dvou minut z úcty k ostatním kolegům, prosím, eh, chci, aby opravdu dostali všichni panelisté čas eh, odpovědět. Takže maximálně dvě minuty, prosím. A nyní pan Vojt. Pan Vojt? Mr. Vojt? Pane Vojte, taky je třeba včas začít. Omlouvám se, děkuji, pane předsedo. Já se ptám. Bohužel měl mikrofon. Ptám se, tedy jak se eh, sbírají ty informace o vycestování, protože to přece není zakázáno, ani není možné zjišťovat úmysly někoho, kdo se chystá někde bojovat. Hmm, stejně tak to může být i v případě Ukrajiny, kde hmm, na straně separatistů nebo na straně eh, ukrajinské vlády bojují různí Evropané tak, jak eh, to vypadá, ty právní možnosti něco takového sledovat. Je možné se je možné eh, se proti tomu někam odvolat, když vám někdo zabaví cestovní pas, když existuje nějaké podezření o tom, že by ta dotčená osoba mohla někde chtít bojovat. To snad eh, přece nejde tak jednoduše, musí existovat nějaká možnost odvolání. Na jak dlouho je možné eh, takový pas odebrat? A pak ještě věc, která tady nebyla vůbec zmíněna, ta možnost se takto volně pohybovat eh, a ta jejich mobilita jenom právě proto, že kolikrát ti lidé mají eh, dvojí občanství, eh, mají občanství nějakého evropského státu. A když se vrátí, tak je možné přece dokázat, že někde bojovali, tak potom na tom základě by mohli přijít o to státní občanství, protože nějaké důkazy snad existují. Next is... Děkuji. Další pan López Aguilar. Děkuji. To je velký panel, šest panelistů a Určitě to není poslední panel na toto závažné téma, takže já nebudu protahovat svoje vlastní komentáře a, a vystoupení, ale chci položit otázku. Týká se to příčin těch takzvaných zahraničních bojovníků v souvislosti s náboženstvím. Uh, Není to o sociální nerovnosti, je to o sociální eh, rozporech, které dominují vlastně dnes celé Evropě. A druhá otázka. Máme eh, starost eh, s tím nárůstem tohoto typu terorismu, ale to není jediný existující terorismu. Nic jsem neslyšel o bojování s teroristy třeba z krajní pravice, nejvíc útoků v posledních pěti letech v Norsku no, nebyly útoky muslimů, tam bylo 100 mrtvých, eh, chladnokrevně zavražděných a to byl k, k eh, pravicový extremista kteři, nebo extremisté, kteří nenávidí jakoukoliv představu, eh, o, eh, eh, kdy se, jim zdálo, se mu zdálo, že norská levice je příliš měkká a potom Zlatý úsvit v Řecku, tedy pravicový extremismus s útoky eh, proti diverz, eh, náboženské diverzitě, proti muslimům eh, v rámci hranic Evropské unie. Děkuji a děkuji, že jste dodržel čas. Trýza, máte slovo. Děkuji. Eh, všichni řečníci se tady shodnou na závažnosti teroristické hrozby. Osobně si myslím, že část veřejného mínění v Evropské unii zatím ještě dostatečně eh, si neuvědomila ten jev, aby, že je potřeba reagovat naléhavě a společně. A například po tom atentátu na eh, židovské muzeum, tady každý z nás mohl být obětí. Mnoho teroristů jsou Evropané, eh, často jsou ty oběti vnímány jako něco vzdáleného. Těch 200 unesených dívek eh, bylo zapomenuto, nebo ty ženy, které jsou prodávány jako sexuální otrokyně, to člověk to vidí v televizi a hned na to zapomene. Chci se zeptat, jestli tenhle parlament opravdu prakticky se snaží přijímat eh, nějaká legislativní opatření pro boj s terorismem eh, a eh, tak, aby ty naše nástroje nebyly pří, příznivé jenom pro teroristy. Je potřeba brzdit plány a, a, teroristů, kteří nejenom, že chtějí skoncovat s naší svobodou, oni chtějí skoncovat s naší existencí. A je naše vina, že nás teroristé za, jo, se říká, že my si můžeme za to, že eh, nás teroristé zabíjejí, že je naše vina. Eh, další má slovo pan Radev. Doklad za borbata s terorismem se přitesnitelní. Dámy a pánové, Eh, tendence jsou velice hrozivé, především co se týče evropských bojovníků v Syrii. Minulý týden jsme dostali informace ohledně Bulharska. Předtím se myslelo, že Bulharsko je pouze transitní zemí, ale teď, jak se zdá, i bulharští občané vycestovali a bojují v Syrii. A jsou to opravdu zneklidňující informace s tím, že mezi Bulharskem a válečnou zónou leží pouze Turecko. Máte vy nějaké konkrétnější informace týkající se třeba bulharských občanů, kteří se účastňují bojů e, v teroristických skupinách, nebo máte informace třeba týkající se bulharských občanů, kteří těmto skupinám pomáhají, nebo máte informace eh, třeba o případných eh, výcvikových táborech budoucích teroristů na území Bulharska a můžeme eh, zamezit teroristickým skutkům, jako třeba na jednom tom letišti v Bulharsku. Paní Rýs, prosím, není zde. Dobrá. Já se moc omlouvám. Víte, co se stalo? Já si to špatně napsal. Teď nastala ta klíčová chvíle, kdy já nedokážu vyslovit vaše jméno. To nevadí, to nevadí, říká paní poslankyně. Děkuji. vzhledem k tomu, že nemáme celkový holistický přístup, tak si myslím, že jaksi podstata fanatismu je eh, chtít nutit ty druhé, aby se změnili tady ty vraždy bez skrupulí, to jsou teroristické praktiky a je dobré, že v tomto parlamentu můžeme žít ve svobodě a moci si tady eh, hovořit o rozdílu mezi bezpečností a, a svobodou. To je dobré, my máme tyto niance, protože máme velkou svobodu, ale v době globalizace, digitalizace, internetu, ti, kteří chtějí omezovat naše svobody, mají nové nástroje na to. A nejsem si jistá, že tady v tomto parlamentu najdeme prostředky, jak harmonizovat eh, svobody a veřejné eh, svobody a práva. Takže my eh, budeme muset bojovat s mečem a to je naprosto naléhavé, ale Napoleon říkal, že ve světě jsou jenom dvě zbraně a sice meč a duch. A e, meč je vždy poražen duchem, ale já e, budu oponovat, já si myslím, že je obojí potřeba, i meč, i duch. A v tom je naše slabost. Budeme muset e, vyladit ještě naše nástroje pro boj s terorismem. Nevíme přesně, co se děje za našimi hranicemi. A jedna věc je jistá, že tady ten kolektivistická praxe, nelidská, může mít obludné rozměry a e, tady mm, oni skutečně ti, co praktikují tento terorismus, si sami o sobě myslí, že jsou oběti. A, a, a my to nedokážeme dostatečně vyvrátit. Člověk proto, aby jednal, nebo my proto, abychom jednali, potřebujeme Eh, ty humanistické myšlenky na našem území a také za hranicemi. Je potřeba, aby eh, se ty myšlenky jak si takto nějak artikulovaly, ale tady my jsme úplně na začátku, takže máme-li se vyhnout meči, musíme také pracovat s duchem. Je to dlouhý proces, ale není to dost jasné a myslím, že by každá země měla jednat. No, já slibuji, že příště už vaše jméno vyslovím eh, správně a také jsem rád, že jste zmínila humanismus, protože to je velice důležité a i ta Teď už tedy někteří odpadli ze seznamu, protože museli odejít. Pan Lenár, prosím. Děkuji za slovo, budu stručný, pane předsedo. Myslím si, že celá řada důležitých věcí už zde byla zmíněna buď panelisty nebo kolegy, takže se omezím pouze na dvě konkrétní dotazy na pana Wainwrighta. Hovořil jste o těch focal points travelers a Říkal jste, že vlastně záleží na členských státech, jak využijí vaše služby a jak také vyhodnotí ty informace, eh, jak, je, zda, jak bychom měli třeba ještě lépe motivovat členské státy, aby se účastnili těchto akcí. A potom USA by se chtěli stát také stá- členy programu Focal Points Travelers, pokud jsem to dobře pochopil, protože si myslím, že by to bylo, myslím si, že by to bylo určitě užitečné pro celosvětové um, boje proti terorismu. Takže mohli byste ještě o tom říct si něco podrobně? Děkuji a Giulio Sargentini, poslední uh, vystupující dnes. Ano, děkuji, já jsem potěšena, že tady mám poslední slovo. Vážený pane předsedo, před několika měsíci došlo v Nizozemsku k tomu, že čtyři rodiny byly podezřelé z toho, že chtějí vycestovat do Sýrie se svými dětmi. A e, nakonec tedy, tedy ty děti byly odebrány a rodiče e, šli do vězení. Ale pak se ukázalo, že to vlastně nebyla pravda. Rodiče byli propuštěni, e, znovu se setkali se svými dětmi, znovu tedy to bylo všechno uvedeno do pořádku. Ale takto by to vypadalo, pokud byste neměli k dispozici všechny informace a pokud eh, byste důsledně právě nesledovali všechny ty indicie a všechny stopy. A pokud by docházelo k takovým situacím a byly do toho zapojeny děti, tak by to samozřejmě eh, bylo velice problematické. Pan Galterano hovořil o světě terorismu a o světě migrace a hovořil jste o tom, že tyto dva světy jsou velice úzce propojeny a propleteny. Myslím si, že bychom si měli dát pozor na to, co říkáme. Celá řada věcí možná plyne z toho, že jak si neopatrně něco řekneme, že neopatrně vážíme slova. Myslím si, že opravdu to slovo terorismus eh, se je, je vlastně zde najednou něco, na základě čeho lze oddělit eh, děti od rodičů a to není správné. Ano, děkuji, říká předseda, děkuji vám všem za vaše dotazy a komentáře. Trochu jsem vám je zkrátil, ale jsem si jist, že celá řada kolegů by dokázala mm, pohovořit o svých zkušenostech, o svých znalostech z této oblasti, ale máme se také velice zkušené a odborné panelisty, takže vás poprosím, abyste si možná vybrali něco z těch dotazů, které vás eh, nejvíce oslovily. Um, mm, také to můžete vlastně Eh, poprosil bych vás, abyste nemluvili o té strategii, o bezpečnosti, protože o tom už jsme hovořili při celé řadě příležitostí, abyste se soustředili na ty otázky, kde můžete dodat přidanou hodnotu. Takže nejprve pan Childe Kirchhoff. Chcete začít? Ano, děkuji. Padla zde celá řada velice zajímavých dotazů a já se podařím některé z nich zodpovědět, ale jinak samozřejmě nebudu blokovat mikrofon pro ostatní kolegy, panelisty. Otázka na Eh, sociální média, na, krypt, na šifrování. Ano, to je zcela jistě velké, toto využívání sociálních médií a je to šifrování. Facebook i Twitter se vlastně dokáží ehm, mnohem jak se navýšit tu, tu propagandu. Už jsme měli první schůzku s velkými hráči na internetu YouTube, Facebook, Twitter a bylo vůbec zajímavé zeptat se jich, co už dělají a v čem můžeme spolupracovat. Eh, nechci teď hovořit o podrobně, chceme vypracovat určitou cestovní mapu, je to takový první krok. Ale musím říci, že tyto firmy samozřejmě si chtějí udržet své trhy v Evropě. A také vidí, jaké měly dopady eh, ty informace, které zveřejnil pan Snowden. Máme zde CIA, máme zde FBI a další agentury. Ehm, tyto bezpečnostní agentury mají speciální šifrovací klíče, šifrovací kódy. Myslím si, že jsou zde určité obavy o ochranu osobních údajů, ale pokud chceme ehm, šetřit trestnou činnost, tak si myslím, že veřejné orgány by měly mít určité přístupy k informacím, takže myslím si, že vyšetřovací orgány by po soudním Eh, souhlasu měli mít možnost přístupu k určitým informacím, k určitým údajům. Pak je otázka, jaká je rychlost. Ty systémy zatím nejsou příliš eh, rychlé, mm, není možné získat rychlou reakci, rychlou asistenci a to nejenom v oblasti boje s terorismem, ale i v oblasti boje s organizovanou trestnou činností. Máme zde třeba Budapeštskou umluvu, tam možná bude muset být aktualizována a i podobné dokumenty. Eh, pak jste se ptali na to, jak je to tedy v těch ostatních zemích, eh, kromě těch devíti, kde ta spolupráce je dobrá. To, na to se ptala paní Ana Gomez. Já jsem se zúčastnil schůz, několik schůzek eh, s příslušnými pracovníky. Oni řekli, že to je opravdu obava číslo jedna. Myslím si, že každý usiluje o zlepšení. Dále je zde otázka, která je vlastně propojena s otázkou Europolu. Jak lze přesvědčit eh, zpravodajské služby, aby využívali eh, různé nové nástroje, například ty focal points, o kterých hovořil kolega z Europolu. Je možné také vytvořit určité filtrační mechanismy, eh, které by zabránily úniku citlivých informací. Samozřejmě, že otázka občanství nebo dvojího občanství, tak to je také věc, o které bychom museli diskutovat. Neznám příliš eh, právní podrobnosti eh, toho, té možnosti odejmout občanství, jedno občanství, ale u toho dvojího občanství tam by to možná bylo možné. Také jste hovořili ale o tom, že v podstatě, když odeberete občanství, tak ten člověk prostě odejde do jiné země. Pokud někomu odejmete belgické občanství, tak prostě ten problém pouze přesunuté do vedlejší země. Takže o tom by se také ještě muselo mluvit. Financování terorismu. Eh, bohužel s panem Balzánem jsem se nemohl sejít, protože včera jsem uvízl na letišti v Karáčí. Um, myslím si, že to financování Eh, těch lidí, kteří chtějí odejít eh, do Syrie nebo Iráku, to vlastně není moc žádný velký problém, protože pokud chcete odejít přes Turecko, tak to příliš drahé není. Eh, financování terorismu obecně velká část financí plyne se zemí Perského zálivu. Některé země, také už jsme hovořili o tom, že se zde pašuje ropa, pak je zde organizovaný, trest, organizovaná trestná činnost a také výpalné a tak dále. To jsou všechno zdroje financování terorismu. Pak je zde ten problém s dívkami, veliký počet mladých dívek, to je vlastně bezprecedentní, které um, odchází, to je opravdu také nový trend. Čekra, Česká republika a Bulharsko, jsou to transitní země? Jste se ptali, Bulharsko do určité míry ano, protože do Bulharska, z Bulharska do Turecka se dostanete autem, o České republice netuším, jak to je. A pak je zde otázka, má zde být komplexní přístup? Ano, myslím si, že o to usilujeme. Myslím si, že je nefér říci, že se soustředíme pouze na ochranu bezpečnosti Evropy. Cecilia Marmström v minulých letech eh, v komisi opravdu eh, usilovala o to, aby působila i jaksi na, na, na prevenci mezi občany jak v Evropské unii, tak i mimo Evropskou unii. Takže chci říci, že to není pouze reakce e, a ochrana bezpečnosti. Takže můžeme ještě integrovat, vzdělávat, můžeme vytvořit jakýsi evropský islám a ne islám v Evropě, abych převzal citaci, e, kterou řekl jeden e, prezident jednoho členského státu. Další věcí je derakil, derak, deradikalizace. Pan Cipole říkal, že se to nepodařilo a myslím si, že tady v tom ohledu můžeme zcela jistě učinit více, ale není to úplný, pr, úplný, úplné fiasko. Měli bychom občanům prostě e, nabídnout, že se mohou ze Sýrie vrátit a že nebudou stíháni e, pouze za to, že se vrátí. Já nevěřím příliš v možnost deradikalizace, protože to se prostě jedná o změnu myšlení, ale je možné Eh, v tom pokračovat a určitě souhlasím s tím, že jsme to zatím ještě neskončili, nedokončili. Podívejme se na nedávnou francouzskou politiku. Ministr vnitra Francie se snaží poučit se z eh, jak úspěchu, tak z neúspěchu eh, jiných členských států. A Francie před několika měsíci zahájila poměrně dobrou akci, reakci takže si myslím, že celkově společně děláme pokroky. Hovořili jsme o tom, že odešlo asi tři tisíce zahraničních bojovníků z Evropy. A ještě abych reagoval na otázku pana Kirchhopa. Co od nás, co od vás chceme vlastně? Tak já chci říct, my, my od vás nechceme další legislativu ani další údaje. My chceme co do největší míry optimalizovat fungování stávajících systémů. Schengenský informační systém Eurojust, Europol, Interpol. Mm, takže není to tak, že chceme více něčeho. S výjimkou, s jednou výjimkou je to ta jména evidence cestujících. Já jsem přesvědčen, že jménou evidenci cestujících potřebujeme. No a co se týče šifrování, nevím, jste, zda by tady měla být nějaká legislativa, možná by bylo dobré uspořádat složi, slyšení na toto téma pak chci ještě říci, že eh, nechci, ab, že je zbytečné dělat nějaké usnesení o provádění usnesení 2178, protože už teď každý členský stát má povinnost mít eh, ve svém trestním řádu to, že trestním činem je, pokud eh, státní občan odejde do zahraničí a bude tam bojovat. Některé členské státy už mají, nebo mnohé členské státy už mají tuto legislativu, ale bylo by dobré tedy, abyste bylo jakýsi kolektivní přístup. Prosazoval bych ten kolektivní přístup. Hmm, měli bychom také určitý jednotný kontaktní bod. A bylo by také dobré vůbec jako vyslat takový společný signál, že všech 28 členských států v tom má stejný postoj, že tam máme stejnou legislativu. Eh, také, myslím si, že členské státy by mm, měly být trošku pod tlakem, protože už měly asi tři roky a ne všechny to splnily. O mnohých věcech jsme slyšeli i od kolegyně, která hovořila o Eurojustu. Um, předseda, já se omlu, obávám, že asi nebudete schopen zodpovědět úplně všechny dotazy, takže zcela jistě se s vámi ještě shledáme při různých příležitostech, takže vám zatím poděkuji. A Teď bych chtěl poděko- poprosit Roba, aby se vyjádřil k dotazům, které byly směřovány speciálně na vás. Takže um, za prvé otázka spolupráce. Je to samozřejmě mnohem složitější, je to složitější, než eh, bojovat proti kyberkriminalitě a souvisí to také i s otázkou kde legislativa na, narýsuje tu dělicí čáru mezi ochranou osobnosti, eh, mezi ochranou osobních údajů a mezi bezpečností. Takže vím, že všechny instituce, včetně Evropského parlamentu, jsou si toho vědomi. Je důležité stále v tom, um, při přípravě toho programu, ta digitální agendy, musíme eh, si uvědomovat, že je důležité, aby byla dobrá spolupráce mezi digitálními firmami a mezi vynucovacími orgány. Dále jste se ptali na spolupráci se Saudskou Arábií, s Tureckem. Mm, možná, že Mara by dokázala lépe odpovědět na tyto dotazy, ale chci říct, že Evropská unie chce maximalizovat využití programu TTIP. Ehm, víme, že to bylo velice kontroverzní. Byl to jeden z nejvíce eh, zkoumaných instrumentů Evropské unie, ale teď se ukazuje, že bychom to tedy mohli využít. Pan López Aguilera měl velice dobrý komentář, hovořil o povaze eh, násilného extremismu, který je zde v Evropě. Souhlasím s tím, máme zde levicový extremismus, pravicový extremismus v Evropě a chci vás ujistit, že Europol i nadále sleduje tyto druhy terorismu a extremismu. Eh, je zde ten případ Breivika v Norsku, který se vyšetřuje a je zde celá řada prvků, které vlastně vůbec nesouvisí s náboženstvím. Prostě jde o radikalizaci určitých vykořeněných mladých lidí naší společnosti, kteří se najednou dostávají na tu šikmou plochu násilí. Velice často tam vůbec není žádná náboženská motivace. To si myslím, že jste opravdu eh, řekl velice správně. A Syria, Irák, eh, tam velkou roli pro rekrutování nových bojovníků hraje internet, to už jsme také říkali. Uh, Otázka na Bulharsko, na to nedokážu odpovědět, ale zcela jistě se s vámi spojí mý kolegové, odpoví vám pan Lenár. Ano, sledujeme, jak jsou členské státy zapojeny v našich projektech, také nás zajímá zejména jaké informace s námi sdílejí, jaké zpravodajské informace si vyměňují. Některé členské státy jsou v tom lepší, ale už máme poměrně velký objek, eh, objem Ehm, zpravodajství. Také eh, teď pan Stechovský, co se týče zlepšení eh, výměny té informací, ano, to je vlastně, to s tím souvisí, to je velice důležité. Členský stát například sdílí informace o určitých ehm, podezřelých cestujících v rámci SIS, ale nakonec vlastně ta informace se nedostane do Europolu. A eh, myslím si, že tím systémy musí lépe propojit to bezpečnost i ochranu osobních údajů. Musíme lépe využívat i stávající eh, systémy, které už existují a to se ještě vyžaduje další diskusy s členskými státy. A ještě pan Kirchhoff, jaké legislativní nástroje potřebujeme. Myslím si, že Žil už to řekl. Eh, Europol potřebuje takovou legislativu, která umožňuje, aby dobře odváděl svou práci paní zpravodajka byla velice úspěšná při té přípravě toho nařízení. Myslím si, že bychom chtěli třeba mít možnost úzce přímo spolupracovat se soukromými firmami, také s mezinárodními partnery, abyste byli možnosti eh, moderně zpracovávat informace a toto všechno za účelem toho, abychom mohli lépe odvádět svou práci. Je obdivodné, jak se ti to podařilo všechno Eh, zmačknout do tak krátkého eh, vystoupení. Samozřejmě, že určitě eh, se s tebou ještě budeme mít příležitost setkat. A teď dám slovo paní Konix z Eurojustu. Jenom k těm bodům, o kterých si myslím, že jsou relevantní. Můžu Eh, ještě poděkovat eh, dnes už po druhé tlumočníkům. Eh, tlumočníci slíbili, že ještě chvíli vydrží pracovat. Ano, já souhlasím s tím, že musíme být schopni reagovat velmi rychle. Měli bychom měli mít tu možnost zareagovat jak v rámci Evropy, ale tak také ve vztahu ke třetím státům. Takže musíme mít Eh, síť těch státních zástupců, kteří eh, můžou začít eh, reagovat velmi rychle, nejenom tady v EU, ale i mimo. A my jsme právě na tom pracovali v posledních deseti letech, abychom měli kontakty na ty profesionály, kteří v této oblasti působí. Ale to samozřejmě nestačí, také to, ty postupy pro předávání zadržených, aby to bylo podle zákonu, společné vyšetřovací týmy, to je eh, vzájemná právní pomoc, eh, to všechno jsou věci založené na vzájemné důvěře. Je to řada nástrojů, které bychom měli efektivně využívat. I to nám umožňuje urychlit všechny ty postupy, ale jak už říkal Žil, eh, i Rob je potřeba zajistit také důkazy a musíme vždycky dbát na to, že to všechno musí probíhat po prostřednictvím zákonných ehm, prostředků. Také souhlasím s paní Sipl. Ta říká, že bychom neměli to přehánět. Měli bychom mít eh, dobře vyvážený přístup, eh, jednak se snažit eh, dodržovat občanské svobody a zajišťovat přitom bezpečnost. I možná o tom tady nebyla řeč, ale spousta států pracuje na rehabilitaci, reintegraci těch mladých lidí do společnosti. Eh, my jsme tady hovořili o těch represivních krocích, ale to je pouze součást toho celkového obrazu. Tam, eh, kde už žádná naděje na to, aby ty lidi eh, znovu začaly ve společnosti fungovat, neměli bychom přehnaně reagovat po jedno nebo dvou případech, ale paní Žoli tady zmiňovala ten případ Merat z jihu Francie, potom byl tady ten turistický útok v Bruselu nedávno to eh, nejsou lidé, kteří eh, by jenom tak někam byli na dovolenou, ale jsou to lidé, kteří tam směřují specificky eh, s úmyslem spáchat nějaký teroristický útok. Pan Aguilar hovořil o té nespokojenosti, protože hodně těch teroristických činů může být motivováno nábožensky, ale to není ten jediný, jediný motiv. Velmi často je to deziluze lidí, kteří vlastně nevědí, co se svým životem. A kolikrát to také mohou být obětě finanční krize. A proto se snaží najít nějaký smysl svého života, najít eh, hrdinství. Někde v Sýrii mají pocit, že tam eh, to na ně čeká. PKK, Breivik, eh, to všechno jsou věci, které jsme řešili v posledních letech. Teď jsme hovořili spíše o těch zahraničních bojovnicích. A ještě eh, eh, k tomu, jak je můžeme rozpoznat. I OSN se tím zabývala nedávno v září. Přijata, eh, bylo přijato rozhodnutí, ale to, jak je poznat, je to, že cestujete někam do zahraničí a plánujete nějaký teroristický útok nebo připravujete, pomáháte ostatním v tom spáchání, takže ta definice existuje, není to nový jev, už od roku 2005. Eh, jsme poprvé se s tím setkali, když ještě lidé odcházeli bojovat do Iráku, takže určitě víme, jak to eh, rozpoznat. Eh. Tlumočníci už budou muset brzy odejít, někteří členové už pomalu odcházejí, takže já bych teď dal slovo paní Marinaky už nám zbývají jenom tři minuty a pak tlumočníci odcházejí. Děkuji. Jenom eh, v kostce. Eh, řada věcí už tady byla eh, zodpovězena mými kolegy. K té deradikalizaci. To je termín, který my používáme v EU To protože některé státy se snažily exportovat své metody, my jsme s tím nesouhlasili. A proto máme svůj vlastní přístup. Máme projekty, které, se kterými se ta místní komunita může stotožnit. Snažíme se, aby to bylo pod politickou kontrolou. Snažíme se eh, spolupracovat s občanskou společností v těch zemích. Také s příslušníky diaspory Eh, ve českých státech. Takže my určitě s občanskou společností a s místními komunitami spolupracujeme. Paní Argentiny říkala, že bychom neměli eh, směšovat eh, terorismus a migraci, že to samozřejmě nejsou stejné já s tím souhlasím. Musíme se ale konkrétně podívat Eh, na to, abychom vyřešili ty sociální aspekty migrace v naší zahraniční politice. A to teď je předmětem diskuzí na nejvyšší úrovni. A ta reference na zahraniční bojovníky to eh, bude řešeno odděleně. Co se týče financování terorismu, teď ti teroristé mají dost peněz na svou činnost, ale mezinárodního měřítku už teď eh, se zintenzivnělo úsilí, aby se to řešilo. My například eh, příští týden budeme v Bahrajnu na mezinárodní konferenci, která by se tím měla zabývat a kde se budeme snažit také vést bilaterální jednání s těmi státy eh, v Perském sálivu, ale i s jinými aby dělali více v boji proti financování terorismu. To je všechno. A samozřejmě ráda eh, kdekoliv eh, se sem vrátím, jak odpověděla na konkrétní otázky. Teď poprosím eh, pana Galzerana a pana Soreku, aby to zhrnuli v jedné minutě. Mě Stačí 30 sekund na to, aby odpověděl paní z Argentiny. Já naprosto odmítám to, že bychom spojovali eh, nebo dávali rovnítko mezi migraci a terorismus. S tím rozhodně nesouhlasím. Nicméně já mám zkušenost eh, s bojem v terénu proti terorismu od roku 2011, eh, když vezmeme kolik Lidi přestálo na Lampedusi v Jižní Itálii, tak eh, tam byla řada lidí, kteří byli hledaní. Eh, dokonce hledala sama Itálie, například to byli imámové, kteří eh, byli obviněni z radikalismu. Ano, já s vámi souhlasím v tom, že nemůžeme mezi tím dělat rovnítko, ale nemůžeme také vyloučit, že teroristé můžou volit tento způsob, jak se dostat k nám do Evropské unie. Eh, pan Soreka, děkuji, eh, pane předsedo, jenom dvě maličkosti. Paní Ernst, eh, která se ptala na ty příčiny radikalizace. Ano, musíme pracovat s občanskou společností, s místními komunitami, těch iniciativ je spousta. A myslím, že na to bychom měli mít více času, tak bychom mohli hovořit o roli Iránu. K tomu, co říká pan Kirkhope, jestli je potřeba nová legislativa, o tom už tady byla řeč, PNR, rámce rozhodnutí o definici terorismu. My v komisi jsme toho názoru, že eh, musíme nejprve zjistit, jak to členské státy v praxi provádějí. Potom to musíme pečlivě hodnotit a teprve po té, co to zvážíme, tak eh, můžeme začít mluvit o nějaké legislativě. Děkuji, jenom dva body na závěr. Děkuji všem, eh, kteří tady vydrželi. Eh, budeme eh, na tom spolupracovat s těmi komisaři, kteří tyto staro, to, tuto oblast budou mít na starosti, s paní Jourovou, panem Timmermansem a s dalšími, takže se k tomu určitě vrátíme. Možná, že teď máte pocit, že jsme to tady eh, projeli ve velké rychlosti, ale ehm, my se to budeme snažit zanalizovat a budeme to probírat dále v debatě o základních právech a o bezpečnosti strategie interní bezpečnosti. My jsme teď na začátku našeho období, myslím, že to stálo za to vás tady všechny pozvat, aby jsme vás představili také novým členům našeho výboru. Děkuji ještě jednou za to, že jste přijeli, přestože možná máte pocit, že to bylo udělané velmi narychlo, takže vám děkuji za trpělivost a za to, že jste si našli čas na zodpovězení těch otázek. Ještě jednou díky.